velice srdečně přivítal. Podle mého soudu máme dnes ráno na jednání extrémně důležité téma. Není to uh, omylem, že náš výbor pod vedením pana kolegy Bütikofera uh, eh, bude zpracovávat zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu, protože otázka surovin je otázkou uh, centrální pro rozvoj v Evropě a proto jsme přesně tak, jak jsme se dohodli, eh, domluvili, že začneme s tímto tématem už na počátku roku a dnes to chceme udělat eh, eh, slyšením, které je obsazeno vynikajícími osobnostmi. Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal. Důležitost tohoto témata je všem, kteří se jim zabývají jasná. O to překvapenější jsem, Eh, z toho, že komise v této otázce nepostupuje dál, že a toto permanentní odsouvání přislíbeného sdělení, eh, neustále měnění jednacích podkladů a včera už nebyl zase předložena žádná předloha, eh, je tedy velice nepříjemné a rozhodně nám to neusnadní práci. Na druhé straně je však důležité, abychom u tohoto tématu zůstali a něco dělali dorazí-li sdělení později, tak se to nedá změnit, tak hold, my budeme ti první a pokusíme se eh, zadávat eh, my politickou linii. Ještě jednou bych rád zopakoval, že skutečně eh, nepříjemné, že ještě nemáme odpovídající podklady komise. Všechny tady srdečně vítám, zejména naše hosty, kteří někde z části již dorazili ten či onan, onen možná měl problém, aby se včas dostal eh, do centra Bruselu. Chci začít čas a proto dáme nejprve slovo našemu zpravodaji panu Bitykoferovi na úvodní poznámky. Pane kolego, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Krásné, dobré ráno, pane předsedo, kolegové. Eh, zvolili jsme pro toto slyšení téma účinná surovinová strategie pro Evropu. málo věcí je tak eh, významných, tak důležitých pro průmysl jako suroviny. To myslím není třeba zdůrazňovat. I když můžeme konstatovat a to eh, vlastně ozřejmuje aktuálnost politiku eh, surovinovou, že si nevystačíme jenom pokračováním teze business as usual to nám nevystačí. Máme přibývající potřebu průmyslu po surovinách. V minulosti to nehrálo tak velkou roli, ale nyní zejména pro transformaci ve směru ekonomiky, která by měla co možná nejméně zatěžovat klima, získává toto téma na významu. Eh, máme tady co dočinění se skutečností, že země bohaté na suroviny už se nespokojují s tím, aby pro nás byly subdodavateli pro naše ekonomické řetězce, čili mění se celá řada věcí. A proto právem vidíme nezbytnost rozvinout surovinovou strategii, abychom prostě nekupovali, suro, ne, abychom suroviny nechodili jenom nakupovat. Otázka, jak naložíme s touto situací, je určitě centrální situací, centrálním tématem a neexistuje pouze jedna jediná cesta. Podle mého názoru, zejména když máme eh, na zřeteli generální hospodářskou perspektivu eh, a chceme brát vážně ekonomii, která bude šetřit eh, životní prostředí, abychom skutečně měli vše pod titulem eficience, účinnosti. Nemohu hovořit o účinnosti, nemám-li přístup k surovinám. A z toho vyplývá, že toto téma nemohu zredukovat pouze na účinnost a výkonnost, zejména u ušlechtilých kovů a vzácných surovin. Eh, problematika přístupu k těmto ušlechtilým kovům se zostřila za posledního půl roku. Eh, surovinová strategie má být účinná a jsem přesvědčen, že může být účinná pouze tehdy, pakliže proto zvolíme správnou kooperativní cestu. To platí interně eh, v, ve vztahu mezi veřejnými orgány, státními orgány, průmyslem a ekologií, ale platí to také v mezinárodním měřítku pro mezinárodní spolupráci. A část eh, toho bychom tady měli také tematizovat, protože jsme si dovolili pozvat mezinárodní hosty na toto slyšení. Domnívám se, že spolupráce je důležitá s USA, s Japonskem, čili průmyslovými zeměmi, které se nacházejí v obdobné situaci jako my, ale především se zeměmi, které jsou bohaté na suroviny. Tady bych chtěl poukázat na to, že některé kolegy eh, eh, budeme mít 3. února z hosty z Tokia, z Ministerstva pro průmysl, obchod a podnikání a povedeme s nimi diskusy právě o strategii v oblasti ušlechtilých kovů Japonska japonskou strategii. A my bychom si přáli pracovat strategii pro Evropu. Domnívám se, že to také není ještě tak úplně jasná záležitost, že je to poměrně sporné, protože je známé, že komise by chtěla založit nějaké inovační partnerství, ale některé členské státy to zatím blokují. Je známé, že členské státy jako Německo, Nizozemsko a Finsko eh, začaly rozvíjet svou vlastní surovinovou strategii, ale musíme to prostě propojit a proto doufám, že naše slyšení celkově bude moci přispět k tomu, abychom skutečně nalezli účinnou strategii pro Evropu. Děkuji mnohokrát a než dám slovo řečníkům, dovolte, protože jsem na to zapomněl, abych poukázal na to pro kolegy z výboru, že u následujících bodů body 6 až 9 jsme vyměnili mezi sebou. E, dovolte tedy, budete-li s tím souhlasit, protože stále ještě nedorazili všichni, abych požádal e, jako prvního o slovo pana Štefana e, Comu, a dovolte, abych eh, mu dal slovo k první reakci, k prvnímu stanovisku. My jsme se eh, domluvili, eh, že tedy promluví on o kratší dobu a potom budou, bude mít prostor k diskuzi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, já bych se pokusil eh, odpovědět na čtyři různé otázky. Ta první otázka je současná situace týkající se zdrojů eh, pro recyklační odvětví. Chtěl bych nejprve vytvořit určitý kontext recyklace. Hovoříme v tomto kontextu o celé řadě materiálů. Já budu hovořit o neželezných materiálech, což jsou materiály, se kterými my pracujeme. A Eh, to jsou materiály, které se dají recyklovat stále a proto jsou velice zajímavé. Za druhé, recyklace eh, můžeme, eh, můžeme vnímat jako recyklaci zde v Evropě nebo recyklaci celosvětovou. A je třeba si uvědomit, že nehovoříme o stejné situaci, i když je ta situace podobná Eh, v Evropě máme technologie k dispozici hlavně pro tyto neželezné eh, kovy, ale eh, máme určité problémy s, se skládkami a máme také velký problém s exportem těchto městských vlastně odpadních materiálů. V globálním kontextu máme stále závažný problém, který souvisí s vlastní technologií. V mnoha zemích a v mnoha případech Eh, zkrátka eh, není možné extrahovat velká množství materiálu, která eh, jsou v různých produktech, což vede k tomu, že ztrácíme obrovské množství materiálu a celá, celý tento proces je neefektivní. Co se týče různých materiálů, různých kovů, různých průmyslů, které pracují s těmito neželeznými kovy, tady máme obrovské problémy. Za prvé je to Měď, měď v současné době je pod obrovským tlakem vzhledem eh, k tomu, že je se obsažena určitá energie. Ty materiály, které eh, se vůbec často ilegálním, ilegálním způsobem exportovány eh, a to pod eh, pláštíkem toho, že budou opět použity. To se týká například litia, které zatím se nerecykluje eh, z důvodu, o kterých budu později hovořit. Takže dnes máme tři důvody pro recyklaci. Za prvé recyklujeme, protože existuje určitá hodnota, kterou si uvědomuje trh. Za druhé recyklujeme, protože ten objem je příliš veliký. LVE je dobrý příklad tohoto, o čem teď hovořím. Eh, možná, že existuje ještě další důvod, eh, eh, který se objeví v budoucnosti, který bude souviset s tím, že budeme mít některých materiálů nedostatek, to znamená, budeme recyklovat materiály, kterých bude nedostatek, i když v současné době to není dostatečně ekonomicky ospraveditelné. Ať už ta situace je jakákoliv eh, zde v Evropské unii, ať už se jedná o to, že nemáme dostatečné dodávky, které potřebujeme pro určité kapacity, anebo vzhledem k tomu, že dochází k, ke ztrátě určitých e, možností, které nám toto dává. V každém případě je potřeba, abychom zachovali maximální množství tohoto materiálu, protože zde skutečně hovoříme o velkém potenciálu který eh, sníží eh, naši závislost na dovozu těchto eh, surovin. Dává nám to také podnikatelské možnosti a také to vede k vývoji nových technologií, vede to k maximalizaci znovu získávání některých materiálů a to tím maximálním možným způsobem. Kromě toho by to také pochopitelně mělo dopad na snížení klimatických změn protože eh, to, ta recyklace se dá provádět eh, ekologickým způsobem. Za druhé, druhá otázka je, jakou roli hraje eh, recyklace právě pro zajištění dodávek surovin. Chtěl bych se zmínit nejprve o tom, co to vlastně je recyklace. Lidé se často domnívají, že v podstatě to souvisí pouze se sběrem odpadů. Ale recyklace Eh, představuje určitý řetězec, který má několik článků, nejméně čtyři, tedy nejprve se jedná o sběr eh, tohoto materiálu, kdyby nedocházelo ke sběru, tak by pochopitelně jsme neměli co recyklovat. Za druhé potom je to demontáž eh, materiálu, z výrobků, které tímto způsobem získáváme. Další je potom předpříprava a nakonec potom tedy čištění a rafinace toho získaného materiálu. Jestliže se nám podaří získat tímto způsobem ty původní materiály, tak ty můžeme použít v nových produktech a tím se vlastně ta eh, recyklační smyčka uzavírá. Co, jakou roli tedy může hrát recyklace? Může maximalizovat eh, ekonomiku, eh, může maximalizovat celou tuto smyčku. Dám vám příklady toho. Například mobilní telefony a počítače obsahují materiály, které představují ekvivalent eh, té primární produkce a to eh, tímto způsobem. 600 ton, ton stříbra představuje určité procento, 4% zlata je ve 100 tun, to znamená té primární výrobě, 35 tun paladia potom představuje a 14 tisíc kobaltu, 14 tun, což je 20 té primární výroby. Mobilní telefony a počítače e, přitom e, není tak těžké sbírat a e, také bychom měli vyvíjet technologii, která nám toto umožní. Tím pádem jedna pětina kobaltu, který se v současné době těží, by mohl být recyklován. Další příklad se týká koncentrace, koncentrace těchto materiálů v tomto městském odpadu. E, například v primární e, dolech na zlato máme asi 4 gramy, pardon, máme v jedné e, tuně materiál, máme 5 gramů zlata zatímco v jedné tuně takového materiálu máme 200 až 250 gramů. A v jedné tuně platinového materiálu a palladium rhodium, což nacházíme v katalyzátorech, máme 2 kilogramy těchto materiálů e, ve srovnání s 5 gramy, které máme v té rudě vlastně, jinými slovy. Skutečně tyto věci jsou mimořádně výhodné, pokud můžeme e, tyto věci sbírat, tak e, můžeme tím pádem dostat potřebám průmyslu. Průmysl E, průmysl může tímto způsobem získat vysoce koncentrované materiály, proto potřebujeme mít ale e, velice pokročilou e, technologii a také hospodaření, a také výhody z rozsahu. A to je přesně to, co v současné době v Evropě potřebujeme. To znamená ale další investice. A je také potřeba překonat celou řadu překážek, o kterých budu hovořit. Za čtvrté, eh, tento průmysl, toto průmyslové odvětví se může stále inovovat, tak abychom získávali nové recyklační technologie, které souvisí s novými produkty, které se dostávají na trh. Na závěr k této druhé otázce bych chtěl říci, že recyklace může skutečně představovat obrovský eh, příspěvek také k zabezpečení dodávek těchto surovin a také zvýšení efektivity. Eh, tyto vzácné materiály eh, v případě, že jsou dobrým způsobem eh, sbírány a správně rozmontovávány, jestliže budou příslušným způsobem také předem zpracovávány a potom recyklovány, tak jsou odpovědi na celou řadu otázku. Co se týče kritických surovin, tady problém je často rychlost. Chtěl bych říci, že tyto kritické materiály se týkají právě těchto neželezných kovů. Kritické suroviny jsou často používány ve velice složitých aplikacích. Ehm, obnovitelná energie, ehm, odvětví obnovitelné energie, elektronika a tak dále. Těch odvětví je řada. Čím složitější je aplikace, tím složitější je recyklace. Čím složitější jsou ty jednotlivé kroky, ať už to předběžné eh, zpracování nebo ty další kroky. Efektivita celého tohoto řetězce kroku závisí na efektivitě každého jednotlivého kroku v celém tomto recyklačním řetězci. Naopak, eh, čím slabší je jednotlivý článek, tak tím slabší bude celková efektivita toho celého recyklačního řetězce. Typickou překážkou, se kterou se setkáme v současné době, Eh, teď se vrátím tedy opět k eh, koncepci toho řetězce. Za prvé je to tedy eh, špatný sběr a myslím si, že to je věc, kterou bychom mohli vyřešit. Pouze 2% mobilních telefonů v současné době se tímto způsobem dostává do sběru a je příslušným způsobem recyklováno. Pouze 2% mobilních telefonů. Druhá překážka Eh, je eh, nedostatečný způsob rozmontovávání těchto produktů. Dám vám dva příklady. Eh, například, jestliže vezmeme příklad auta, pokud nevyjmeme ty vzácné kritické kovy, tak v zásadě o ně přicházíme. Další příklad ehm, excesivního, jestliže vezmete například mobilní telefon a začnete ho rozmontovávat, tak tam je pochopitelně potřeba eh, ty věci příslušným způsobem oddělovat, protože jinak o ně přicházíme. Musí, musíme skutečně vyndat z baterii eh, od, z, z mobilního telefonu a další ty plastické materiály. Existuje celá řada eh, příkladů a myslím si, že skutečně uh, je potřeba se soustředit právě na to, jakým způsobem se tato demontáž provádí. Další věc souvisí s tím předběžným ošetřením těchto materiálů. Záleží na tom, kde a jakým způsobem získáváme tyto materiály, které velice často jsou pouze ve stopových hodnotách a často vlastně se dostávají do toho masového toku, ať už je to například e, tok hliníku nebo e, oceli, e, ale tady nejsme schopni potom získat tyto materiály z tohoto velkého vlastně toku. Další věc souvisí s rafinací, respektive s čištěním těchto materiálů a s otázkou exportu. Velice často v těch eh, nově vznikajících eh, ekonomikách se eh, objevují obrovské množství odpadu, které tyto státy nemají příslušné technologie, které by mohly se od odpadu získávat <clears throat> z tohoto sběru vlastně ze šrotu ty materiály, které je potřeba Myslím si, že kdyby byl dostatečná technologie, tak <clears throat> celá řada těch ušlechtilých kovů by se mohla získávat což má dopad nejen na Evropu, ale má to dopad na celý svět. Úplně na závěr bych chtěla říct něco velice eh, rychle o um, s novém použití nebo o substituci nebo uh, o recyklaci. V podstatě uh, všechny tyto věci jsou použitelné, ale je potřeba vždy uh, zajistit určité podmínky. Co se týče uh, té první otázky, tady například uh, použiju opět tento příklad mobilního telefonu. Uh, Jestliže máme eh, tři roky mobil a potom to hodíme někam na skládku, tak eh, pochopitelně eh, ztrácíme ten materiál, který v něm je. Možná, že by bylo dobré tedy prodloužit životnost těchto mobilů za předpokladu, že na konci vždy dojde k recyklaci. Jestliže hovoříme o částečném zařízení, tak je to potom i situace jiná, než když je to úplné například teď zase hovořím o čipu um, um, mobilního telefonu, který můžeme použít, ale jestliže zbytek skončí na skládce, tak opět to není v pořádku. A ta poslední otázka souvisí s těmi nelegálními exporty a také eh, s otázkou falešných eh, prohlášení o tom, že bude znovu tento materiál použit. Myslím si, že je potřeba, aby vždy jsme splňovali ty kritické funkcionality, eh, Eh, některé technické problémy existují a ten náhradní materiál opět můžeme recyklovat, čili zde se jedná o stejnou situaci eh, jako v případě substituce toho původního materiálu. Tedy na závěr bych chtěl eh, říci to, <clears throat> že ehm, investice do nejlepších možných technologií Eh, musí vycházet eh, z toho, že všechny ty kroky, které jsem zde zmínil, se skutečně provádějí nejefektivnějším možným způsobem, včetně tedy té eh, předběž, předběžného ošetření. Toto platí jak v Evropě, tak ve všech částech světa, kde Eh, <clears throat> je zdůrazňovaná potřeba recyklace. Ta čtvrtá otázka potom se týká toho, co by měly vlády a další aktéři dělat při překonávání těchto překážek a zvýšit množství recyklovaného materiálu. Myslím si, že vlády by měly jednotným způsobem implementovat eh, současnou legislativu Existuje velice dobrá legislativa, ale bohužel eh, často není stejným způsobem implementována a není často prosazována. To se týká takových věcí jako export a podobných věcí. Například eh, v některých státech i nadále je velice slabou stránkou eh, celá stránka vlastního sběru těchto materiálů. Je potřeba, abychom měli k dispozici nástroje pro efektivní kontrolu. Eh, celé, eh, v současné době kontrolujeme hlavně to, co se exportuje z Evropy. Snažíme se najít i v této oblasti efektivní nástroje, protože efektivita je naprosto zásadní a klíčové téma. Měli bychom v každém případě eh, se soustředit právě na ten první krok, to znamená na sběr a je potřeba také vnímat recyklaci jako celý systém. Velice často lidé se soustředí pouze na jednu část eh, recyklace a zapomínají ty ostatní. Jestliže se soustředíme pouze na jeden segment, tak eh, potom pochopitelně můžeme podpořit eh, tento segment, ale je to na úkor všech, těch ostatních kroků, které jsou součástí tohoto procesu protože velice často sice máme dobré dobrý sběr, ale nemáme dostatečný způsob, jak zpětně získat tyto materiály, takže potom vlastně celkový výsledek je nula. E, co se týče kombinované efektivity e, tohoto systému plus zajištění dodávek těchto materiálů, to pochopitelně je součástí celkového řešení této celé oblasti e, je potřeba zdůrazňovat dále kritické materiály ty kritické materiály nejsou eh, v masovém množství. Jestliže se soustředíme pouze na tu masovou stránku recyklace, to znamená, že musíme recyklovat eh, co největší množství materiálu, tak potom se může stát, že právě přijdeme o tyto kritické materiály, protože nejde pouze o kvantitu, ale jde hlavně o kvalitu recyklace. Co se týče eh, pro, našeho průmyslu, musíme se soustředit na celý ten hodnotový řetězec, včetně distribuce Jestliže chceme eh, skutečně zajistit dobré výsledky i nadále, musíme inovovat tyto věci tak, abychom byli připraveni reagovat na nové problémy, které se objevují v souvislosti se zaváděním nových produktů na trh. Eh, musíme také budovat další kapacity, tak abychom eh, měli dostatečné množství těchto recyklačních zařízení a je potřeba řešit ty překážky, o kterých jsem hovořil, co se týče těch dalších aktérů, mezi je patří nevádní organizace, eh, různé panely a tak dále, ty by měly právě zdůrazňovat ten přístup na bázi hodnotového řetězce. Měly by se soustředovat také na holistickou a interdisciplinární eh, metodu kromě toho ještě mezinárodní organizace by mohly sehrávat velice významnou úlohu. My se domníváme, že by měly podporovat regionální iniciativy tak, aby eh, urychlili celý tento proces. Právě urychlení tohoto procesu a zajištění efektivního procesu jsou eh, tím, co nás pohne dopředu. Myslím si, že skutečně nastala doba, kdy je potřeba udělat základní změny. Eh, je potřeba změnit eh, odpadové hospodářství na zdrojové hospodářství. Je potřeba se soustředit nejen na kvantitu, ale také na kvalitu. Eh, je potřeba přejít z tradičních způsobů recyklace na tu vysoko technologické recyklaci na tu nejpokrokovější metodu zpracování těchto materiálů a je potřeba recyklaci vnímat i jako příležitost a ne jako, eh, jako věc, která nás vlastně zatěžuje. Eh, to souvisí s různými směrnicemi, směrnicemi o bateriích a tak dále. Myslím si, že význam toho všeho je obrovský. Eh, myslím si, že všechny tyto věci se promítnout také eh, v efektivnější recyklaci. Eh, je potřeba také se postarat o to, abychom implementovali a kontrolovali veškeré legislativní eh, akty, které s tím souvisejí. Potřebujeme se postarat o to, aby věci, které jsou napsány, se skutečně také děly. Děkuji vám za vaši podrobnou přednášku a hned bude následovat přednáška Stefana Adityho. Doufám, že jsem správně vysvětlil vaše jméno. Eh, Pan Adity je z Evropského eh, byra pro životní prostředí. Máte slovo, prosím. Přeji vám všem dobré ráno. Velice vám děkuji, že jste mě eh, pozvali na toto veřejné slyšení o efektivní strategii v oblasti surovin pro Evropu. Evropská federace národních nevládních organizací pro životní prostředí eh, a já použím některé její obrázky. Doufám, že dobře eh, vidíte a to povede k některým otázkám a diskusím, eh, které si vysvětlíme. Chtěl bych se zaměřit především na dva body. Eh, první otázkou je zajištění dávek surovin a Nyní se tu vytváří nová hlavní příležitost, eh, jak bychom měli pochybnit způsob života. Bychom se podívali na eh, základní potřebu eh, klíčových zdrojů. Jak vidíte, v nadcházejících letech budeme využívat stále více suroviny a ještě intenzivnějším způsobem, než jak tomu bylo v uplynulých 30 letech. Nabízí se tedy otázka, zda můžeme v tomto stylu života pokračovat či ne. Domnívám se, že eh, musíme eh, touto iniciativou eh, oslovovat stranu z potřeby. Druhý obrázek má technický charakter, ale doufám, že nám to pomůže v diskuzi o důležitých otázkách. Tady hovoříme o eh, oddělení, o decoupling, protože se snažíme využívat eh, více, dosahovat větší ekonomické hodnoty se menším využitím zdrojů. Nevím, zda to vždy platí, když zvážíme skutečnost eh, našich eh, spotřebních vzorů v ostatních zemích. To je, domnívám se, také důvod, proč opravdu musíme změnit způsob, jak přistupujeme k tomuto oddělení eh, z potřeby zdrojů a vytváření ekonomické hodnoty. Dalším bodem mé eh, prezentace protože eh, jsme si tu kladli tu většinu otázek, je domácí těžba a domácí možnosti, které máme. To musíme zvažovat opravdu velice důkladně co je nejvíce užitečný potenciál. A Stefan eh, z eh, Unicoru eh, bude hovořit o potenciálu recyklace a mě, měli bychom se tedy zaměřit na městské odpady nebo to jsou data z roční spotřeby, je to 16 tun a my produkujeme asi 6 eh, tun odpadu. Podle poslední zprávy 3,5 tuny eh, eh, strojů dovážíme. A měli bychom zvážit priority. Domnívám se, že to se týká nevládních organizací. Co je velice důležité u této iniciativy, je nalézt odvahy stanovovat priority u těchto pilířů, eh, u této iniciativy pro suroviny spatřujeme tři eh, pilíře. Eh, myslím, že je znáte, když ten dokument ještě nebyl distribuován. A my bychom chtěli upřednostnit třetí pilíř, to znamená zaměřit se zejména na spotřebu zdrojů a jejich lepší využití a měli bychom se zaměřit na recyklaci než začneme uvažovat o nových strategiích eh, z hlediska skládkování a z hlediska mezinárodního obchodu. Všechny nástroje toho pilíře Mm, eh, eh, nejsou eh, užitečné, to vlastně tolik netvrdím. Já tvrdím, že se musíme zaměřit na priority, abychom stanovili efektivní a přesnější strategie pro druhý a třetí pilíř. Takže je tu také klíčová otázka, na kterou se pokusím hledat odpověď, a to je účinnost skládkování jaké to má e, dopady z hlediska e, biologické rozmanitosti. Co je velice důležité, je e, připomenout si skutečnost, že biodiverzita, i když se dá velice těžko poměřovat, je jednou z našich největších obav, pokud ne vůbec největší obavou. To musíme vzít v potaz, když hovoříme o <coughs> komunálních odpadech, o vnitrostátních odpadech z těžby. To je opravdu priorita. Pokusím se také odpověď na další otázky, ale budu postupovat podle jednotlivých průsvitek, protože z toho vyplynou ty důležité body. Když hovoříme o kritických materiálech, jako o tom hovořila Evropa, Evropská komise, tak vidíme, že vzácné a kritické materiály se nenacházejí v Evropě, proto jsou tak kritické. Má otázka tedy zní, potřebujeme jako první krok eh, zintenzivnění těžbu těchto kritických materiálů, jak o tom hovořil Stefan, protože ty se eh, především vyskytují v městských odpadech. Eh, ve většině eh, odpadů na národní úrovni. Domnívám se, že to musíme mít tedy na paměti. To si poznamenáme do závěru. A dále bych chtěl hovořit o účincích eh, těžby zdrojů eh, na biodiverzitu, eh, jaká opatření můžeme učinit v souvislosti s těžbou, i když hovoříme o udržitelné těžbě, snažíme se pouze zabránit škodám těžba má přesto obrovské dopady na eh, krajinu, na zemi a na biologickou rozmanitost. Chtěl bych se také zmínit o tom, že v nedávné době komise eh, Eh, dohodla na eh, nové síti eh, Natura 2000. A proč o tom hovořím v souvislosti s těžbou? Otvírají se tu nové možnosti, které se týkají venkovských oblastí které v dnešní době spadají pod program ochrany Natura 2000. Domnívám se, že je třeba eh, vyslat jasný signál, pokud chceme chránit oblasti v rámci sítě Natura 2000, eh, nesmíme si rozporovat tím, že eh, dovolíme těžbu v těchto oblastech zejména, když je to něco, co skutečně nepotřebujeme, jak vyplývá z tohoto obrázku. A za druhé, Kladu si otázku, jaká je strategie eh, za eh, domácí těžbou. Snažíme se eh, těžit více agregátů. Chtěl bych vědět, zda by tu recyklace nemohla hrát větší roli. A bychom nepodkopávaly cíle zachování biologické rozmanitosti. Rád bych e, e, vyhradil více času na diskazi, na diskuzi a nechtěl bych e, tedy dále pokračovat příliš dlouho ve své prezentaci. Tedy několik závěrů. Kromě třetího pilíře a inovací které také zahrnujeme do rámce třetího pilíře. Týká se tento pilíř stejného rozvojového modelu, který není trvale udržitelný. První pilíř může přispět ke zvýšení světové pozornosti a já se nedomnívám, že bychom převzali evropskou strategii. Takže jaké přínosy očekáváme z zintenzivnění mezinárodních obchodních aktivit? Možná je to poněkud provokativní poznámka, ale musíme si klást otázku, zda nové postupy mezinárodního obchodu nepovedou ke vzniku neokolonialismu. Druhý pilíř, jak jsem ho prezentoval, nám eh, nepomůže řešit kritické potřeby eh, jak bylo doposud zjištěno, ale může jasně ohrozit naše cíle zachování biodiverzity. Když si tedy položíme otázku, jaké jsou priority domácí těžby, měli bychom se v prvé řadě eh, zaměřit na Eh, městské oblasti a potom také na inovativní postupy. Domnívám se, že je třeba začít třetím eh, pilířem vytvořit podmínky pro eh, novou konstrukci produktu a získat kompetitivní výhody v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost a na posledním obrázku vidíte, že budete mít důležité slovo 3. Eh, února. A chtěl bych vás vyzvat, abyste opravdu eh, využili svého hlasu při hlasování během tohoto dne. Děkuji, já bych velice srdečně poděkoval i vás a v neposlední řadě dovolte, abych požádal o slovo pana doktora Štefana Majera, členovi výboru eh, Svazu německého průmyslu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání, eh, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve eh, ještě jednou bych chtěl opakovat, že bych chtěl poděkovat za pozvání. Já se velice ano, já přejdu, přejdu eh, chtěl bych se omluvit také za to, že jsem přijel pozdě, bylo to kvůli sněhu a za třetí bych chtěl říci, že teď přejdu do Němčiny, protože eh, moje zpráva je publikována v Němčině. Ja, ich wollte nicht nur für die Einladung zu ano, nechtěl jsem jenom poděkovat za pozvání na tuto akci, chtěl jsem také poděkovat za pozornost, kterou vy věnujete evropské surovinové strategii a tím pádem také zabezpečení surovin. Od roku 2008 z našeho pohledu eh, se v rámci zahájení zpracování iniciativy surovinové eh, rozvinula řada úvah, ale víme, že ještě nejsme tam, kde by jsme chtěli být a proto komise EU vlastně měla a do dnešního dne předložit eh, sdělení ke sdělení surovinové iniciativy a my velice litujeme, že se předložení tohoto sdělení dále spožďuje. O to více vítáme, že vy ve výboru ITRE Evropského parlamentu jste se eh, chopili tohoto tématu, abyste vypracovali, abyste eh, zpracovali a pojednali tady téma které je tak významné pro Evropu. Jak vypadá situace z pohledu německého průmyslu? Situace se zásobováním, což jistě není žádné novum v oblasti ušlechtilých kovů, nám způsobuje starosti. Drastické omezení čínského exportu vedlo u nás k omezením ve výrobě a velké obavy nám způsobuje, že Lidová republika Čína chce ještě, ještě více omezit export. To znamená, že situace se zásobováním ve střednědobém měřítku zůstává velice napjatá. E, I zásobování z jiných zemí jinými surovinami e, jsou jsou velikým problémem. To sice neohrožuje zásobování surovinami, ale ohrožuje to konkurenceschopnost podniků a znevýhodňuje to také trvale udržitelnou eh, výrobu v Evropě eh, protože exportními omezeními jsou dotčené i šroty, které se hodně používají v Německu. Eh, a také Rusko omez, eh, Rusko je takovým drastickým příkladem s omezením exportu šrotu z 50%. A eh, dále je třeba říci, že šrot je ilegálně exportován z Evropy, to znamená, že tady té suroviny ubývá. Situace se dokonce ještě zostřila po nárůstu cen za eh, šroty a Eh, když se podíváme na třetí sloupec, i tady se, třetí pilíř, ani tady se situace nezlepšila. Přístup je velice obtížný, někdy dokonce nemožný, zejména co se týče jednotlivých předpisů. Máme tady prostě nedostatečný soulad mezi eh, těžbou surovin a ochrannými opatřeními Hospodářství, ekonomika je odkázána na všechny tři pilíře, na exportní suroviny, sekundární suroviny a primární eh, materiály, primární suroviny z Evropy. A my musíme konstatovat, že všechny situace ve všech třech pilířích se spíše zhoršuje, než zlepšuje. Co by tady v této oblasti mohly dělat podniky? Otázka schopnosti podniků je pro nás nesmírně důležitá. Zásobování surovinami, a k tomu se stále obracím, je primární úlohou ekonomiky a to zůstává i za zostřených podmínek. K podnikatelským nástrojům u dovážených surovin patří diverzifikace dodavatelských vztahů a také přímé podílání se na surovinových projektech mimo EU. Oba tyto nástroje mohou a musí být ještě lépe využívány. Jasné však je rovněž, že podíl na surovinových projektech nemůže být klíčovým řešením pro stávající problémy se zásobováním. Německo dováží ročně suroviny v hodnotě přes 80 miliard euro a polovina z toho jsou kovy. Je takřka nemožné, abychom tyto tato množství zabezpečili přímým podílem na jednotlivých dolech. Proto je odbourávání, eh, zanedbávání aspektu obchodu nesmírně důležitý, protože eh, nás to nikam nedovede. My se domníváme, že eh, se to musí stát pevnou součástí podnikatelského konání. Jenom firmy, které využívají efektivně materiál, mohou obstát v mezinárodní soutěži a budou mít šanci na přežití. Uh, proto si velice vážíme ještě možnosti potenciálu zvyšování získávání našich surovin, než jak je tomu doposud. Nemělo by to znamenat, že tady neexistují možnosti zlepšení. Diskuse ale musí se dostat na věcnou úroveň. Je nezbytné vědecky poukázat na souvislost mezi surovinami, ekologickými, hospodářskými a sociálními dopady. Malou akceschopnost však spatřujeme s ohledem na zlepšení přístupu k surovinám v Německu i v Evropě. Tady musíme nezbytně dospět k lepšímu vyrovnání ochranných eh, požadavků a nezbytnosti surovin, aby se dospělo k proporcionálním předpisům a k přiměřeným předpisům. I v oblasti sekundárních surovin, druhotných surovin vidíme velkou potřebu jednání. A teď, co by se tedy mělo z našeho pohledu učinit? Za prvé bych chtěl tedy vyhodnotit práci, která již byla vykonána. I na Evropské unii došlo k řadě opatření v oblasti zlepšení všech tří pilířů Eh, jednání Světové obchodní organizace eh, proti Číně eh, v oblasti surovin se jeví dobrou možností, ale víme, že vyjednávání Světové obchodní organizace jsou velice dlouhodobá, dlouhá, ale tímto opatřením komise ukázala, že se rozhodně nebude vzdávat jakýchkoliv cest, aby protože bude pokračovat ve věrohodném dialogu s dotčenými zeměmi. Eh, v směrnici o elektronice a elektrických odpadech se, rozši, eh, se začalo poprvé rozlišovat mezi již nepoužitelnými a nás, mm, nástroj a předměty a zároveň s mm, tímto podnikla snaha omezit Eh, množství ilegálně vyvážených takto získávaných surovin. Ukázalo se, že ochranné oblasti nemůžou být oblastmi tabu pro těžbu surovin a došlo skutečně k dalším požadavkům pro blížší zvažování těchto dvou aspektů toho ochranného ekonomického, ale i třeba dodatečných snah eh, protože u surovin je třeba potírat zkreslení a deformaci trhu. K tomu patří také GSP, referenční systém zemi, eh, které používají například eh, omezení, by neměly mít upřednostněný přístup k evropskému trhu. Eh, k tomu patří také pravidla které by měla, která by měla být integrovaná do všech Eh, dohod týkajících se zóny volného obchodu. Eh, k tomu patří například také Indie. Co se týče eh, zamezení ilegálního obchodování, je třeba, aby se tady v této oblasti více učinilo pro staré, už nepoužívané elektropřístroje, protože sice tady mají kompetenci členské státy, ale komise nese skutečně nadřazenou odpovědnost v oblasti eh, odpadu. Kromě toho je nezbytné mít závazná kritéria pro kategorizace starých použitých aut pro export. použité automobily se stále ještě eh, vyvážejí ve velké míře do evropského zahraničí. Je třeba přeskoumat skutečně, zda opatření na ochranu krajiny a ekonomická opatření jsou ve správné rovnováze. Když se podíváme například na opatření v Natura 2000, i tady je třeba eh, neustále to znovu zkoumat. Tímto způsobem bychom mohli čelit eh, výzvám, které sebou mění změna v oblasti eh, zásobování surovin v Evropě. Je třeba, aby došlo k inovacím v oblasti partnerství v surovinách. Eh, komise se chopila v určitém sdělení již tohoto tématu. Při používání obchodního instrumentária bychom si však přáli mít ještě větší důslednost. Musíme mít obchodní politiku, která bude více a rozhodněji konat proti zkreslování hospodářské soutěže. A proto by se měla využívat veškerá stávající instrumentária. Evropská surovinová mm, iniciativa perspektiva by měla být provozována skutečně na zá- a strategie by měla stát na všech třech pilířích, eh, protože myslím si, že to vidí každý, že situace v oblasti surovin se zostřuje a v dohledné době eh, to bude stále horší. Eh, suroviny ohromně zvýšili svůj význam ve světě a jejich význam bude růst s perspektivními technologiemi budoucnosti. Tomu musíme čelit především tím, že se budeme bránit a že se postavíme čelem proti zločinnému ilegálnímu obchodování v oblasti druhotných surovin. Já bych chtěl varovat eh, aby se tady nepostupovalo příliš jednostraně, ať již ve formě nějakého závazného certifikování odběru surovin nezávisle na zemi původu. To by Eh, mohlo způsobit eh, potíže řady podniků a či dokonce jejich konkurs, aniž by se dosáhlo sledovaných cílů. Rovněž bych chtěl varovat před tím, aby se tato strategie nerozmělňovala jinými eh, opatřeními musí být zabezpečeno, že původní cíl sdělení postarat se o efektivní implementaci surovinové iniciativy se nebude ztrácet ze zřetele. Čili já bych řekl, že by se tady mělo rozlišovat mezi eh, těmi třemi surovinami mezi těmi třemi pilíři v oblasti surovin. Eh, a to též platí pro účinnost, zlepšení surovinové bezpečnosti a stoupání efektivity a účinnosti jejich využívání jdou v ruku v ruce. Snižování spotřeby primárních surovin eh, jistě přispěje také k větší bezpečnosti v oblasti surovinách. Bezpečnost surovin je pevnou součástí průmyslové politiky a proto je vlastně součástí iniciativy průmyslové politiky. Proto jsme vděční za iniciativu k této zprávě a také vám děkujeme za snahy, že ITRE eh, jako příslušný výbor se tak iniciativně chopil tohoto tématu. Doufáme, že tato zpráva eh, přinese důležitý impuls pro zabezpečení evropského stanoviště Evropa. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Dovolte, abych vám srdečně poděkoval. Brusel. Nyní máme příležitost zahájit prvé kolo otázek k tomu prvému panelu. Pal Rübich jako první. Velice vám děkuji za eh, zajímavý výklad. Má otázka se ubírá tímto směrem. Jak vlastně interpretujete REACH? Jaké dopady má REACH eh, na eh, zajištění dodávek surovin a při prosazování této směrnice, eh, eh, jaké dopady jste pozorovali na suroviny a dále. Myslíte si, že má smysl, abychom v osmém rámcovém eh, programu pro výzkum eh, usilovali o takovouto iniciativu a jak eh, vidíte, eh, bilaterální obchodní dohody v této souvislosti. Položíme několik otázek, abychom lépe využili čas. Jako další kolega Bytykofr, děkuji pane předsedo. Především jsem se chtěl zeptat pana Majera a pana Čomy. Pane Čoma, Hovořil jste o tom, že v určitých oblastech eh, recyklace ještě není zcela smysluplná z ekonomického hlediska, že se nevyplácí. Jaké mechanismy můžete tedy navrhnout pro politiku, abychom v oblasti strategické výrobky důležitých ušlechtilých eh, z urovin eh, zajistili účinnou recyklaci. A eh, za druhé bych se vás rád zeptal, jak posuzujete úvahy, když se snažíme zefektivnit recyklaci a zahrnout eh, účinnost eh, surovin eh, do směrnice o konstrukce, abychom již vytvořili určité předpoklady v celém tom životním cyklu výrobku. A nakonec otázku na pana Majera. Jaké kroky jsou podle vašeho názoru nutné, abychom zabránili legálnímu vývozu, o kterém jste e, oba hovořili, e, zejména vývozu e, elektronického šrotu? A dále otázka kterou mám na pana Majera. Vlastně to jsou otázky dvě. Hovořil jste o tom, jak je důležité eh, získat přístup k surovinám v Evropě. Pan Adity ale před vámi upozoril na to, že mnoho ze strategicky důležitých eh, surovin eh, nejsou v Evropě vůbec dostupné, takže se ptám, pro které eh, suroviny je domestic mining v Evropě reálná těžba pro které suroviny jakou prioritu mají. Jsou to skutečně priority? A poslední otázku na vás. Zmínil jste se o něčem, co v prvém návrhu Eh, sdělení komise bylo obsaženo a je to odkaz na obecný systém obchodních preferencí. Pokud vím, není to obsaženo v druhém návrhu. Eh, zajímala by mě vaše eh, přesná, váš přesný postoj k tomu. Chcete, abychom sledovali tuto politiku vůči zemím s bohatými s surovinami, abychom eh, hrozili eh, odnětím obchodních preferencí, když nám neumožní eh, příhodný přístup k surovinám. Kolega Florence, děkuji je to eh, skutečně významné, eh, že dnes hovoříme na toto téma a nejenom proto, že kolega Bytikofer dnes má eh, narozeniny, ale také proto, že jsem se seznámil s jinými přístupy, které mě naladily k tomu, protože my jsme tuto debatu před deseti lety v vedli úplně stejně. Dohodli jsme se na Triple E, dohodli jsme se na starých automobilech, ale bohužel jsme neměli tu sílu, abychom eh, ty eh, právní úpravy zajistili tak, aby se eh, zabránilo možným únikům. A dnes v poledne ve 12 hodin uplyne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů ke směrnici, které k triple I. E. A my eh, budeme mít, chceme mít standardy a vědět, jak bude proces eh, recyklace vypadat, protože v Evropě existuje 27 různých recyklačních procesů pro, za podpory eh, technik a univerzit se nám nepodařilo se dohodnout na jednotném pojmu. Výsledek je ten, že nejvyšší míra recyklace je v Rakousku. Je bezprostřední soused má nejnižší míru recyklace inflace. Je to 10 eh, až 3 kilogramy. Potom máme jednu sousední zemi v Německu, je to tedy stará členská země EU eh, e eh, a je to 9 až 2 kilogramy. Takže tyto úniky musíme zastavit. A já tady nevidím, že by tu bylo vyjádřeno přání změnit ty jednotné standardy. Eh, třeba vytvořit předpoklady. Situace je taková, že dnes musí celník prokazovat, že ty eh, části počítače jsou zralé do štrotu. Eh, dodavatel říká, že se dají využít, takže výsledek je ten, že máme tři různé kontroly ve třech velkých přístavech v Evropě je a, a, asi 300 eh, z 400 kontejnerů bylo ilegálních. Musíme otočit důkazní eh, břemeno a vývozci musí eh, prokazovat, že už není možné toto zařízení využít, protože jinak bude dramaticky pokračovat vývoz ilegálního zařízení. Musíme vytvořit rozumné rámcové podmínky pro vývoz fiskálních eh, odpadů a musíme eh, zabránit těmto únikům. To je rozhodující a pravidla musí být jednotná. Eh, v současnosti možnost máme a dostali jsme se již značně dále, ale jinak je debata na toto téma nesmírně důležitá a k zajištění surovin pro vojenské účely. Tady nemůžeme nic udělat, ale musíme také se podívat na směrnici FFA. Zástupce komise tu bohužel není, nejsou tu hlavně ti správní lidé. Není to k ničemu, když hovoříme jen tak o průmyslové politice, ale komise se musí postarat o revizi, o přepracování. Čas eh, nazrál, komisaři to musíme říci, je to sice pro něho těžké, ale eh, společně eh, eh, můžeme tedy usilovat o moderní účinnou politiku. Kolega Lambert, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych navázat na to, co zde již zaznělo. Měli jsme dva různé řečníky. Pan Čoma zdá se, že říká, že máme potřebnou legislativu a že ještě pokulhává její prosazování. Někteří řečníci se na tom dohodli a je třeba zaplnit některé nedostatky v, legis- v legislativě, jak eh, eh, řekl kolega. A za druhé, pokrok je v pomalí, máme tu normy a e, legislativu, která se týká energetické účinnosti. E, obracím se na tři řečníky. Domníváte se, že bychom měli mít pravidla a cíle, které se týkají energetické účinnosti? Je, měli bychom k tomuto komplexu přistupovat takto. A potom pan Adity, e, vy jste upozornil na No, vy jste hovořil o vzorech z potřeby. E, souhlasím s tím, ale co tedy doporučujete z hlediska legislativních aktů? E, je to zdanění jako oblast, na které může pracovat, nebo tržní mechanismy? A ještě jedna otázka na pana Majera. Viděli jsme kontroverzi v, ve vývoji v Číně v oblasti ušlechtilých eh, eh, surovin. Jaký by mohl být plán eh, B, abychom řešili tento problém? Děkuji. Dále pan Šimanský. Děkuji bardzo. bych začít od jednego prostování. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve skorigoval jednu věc. Není pravda, že Evropa nemá přístup ke zdrojům. Máme vůbec jeden eh, z největších eh, ložisek eh, mědi a stříbra při těžbě těchto kovů můžeme získávat i jiné prvky, včetně těch ušlechtilých kovů. Takže já bych vás všechny rád vyzval, abyste e, si cenili toho, co máme doma. E, zde byla předložena určitá falešná alternativa e, mezi recyklací vlastními zdroji a mezinárodním obchodem <clears throat> neplatí, že musíme zvolit jeden z těchto tří pilířů. Musíme používat zkrátka všechny tři. E, co se týče snížené spotřeby, to si myslím, že je e, návrh nerealistický a je to návrh také nebezpečný, protože fakticky to znamená e, snížení naší průmyslové činnosti, což znamená také snížení našeho výzkumu a vývoje, což fakticky by mohlo znamenat únik mozku Eh, eh, těch lidí, kteří právě eh, pracují v oblasti výzkumu a vývoje. Tito lidé by mohli odcházet za lepší budoucnosti. Proto bych byl velice rád, kdybyste ve svých apelech byli trošičku více restriktivní. To se týká toho přístupu a také té druhé otázky snížené spotřeby. Děkuji. Teď kolega Merkis. Děkuji. Děkuji, Pane předsedo, děkuji také všem panelistům za ty skvělé příspěvky. Ano, s se svým kolegou si velice eh, vážíme toho, že jste hovořil také, pane Adity, právě o otázce spotřeby. Já bych se chtěla zeptat stejnou otázku, jakou muž, jakým způsobem můžeme eh, nějakým způsobem upravit spotřebitelské chování. Myslím si, eh, že v současné době Eh, trošičku víc regulujeme, než stimulujeme. Myslím si, že musí být i jiné způsoby, jak přimět lidi změnit chování. To si myslím, že by bylo eh, moudřejší využívat nejrůznější stimuly, které by změnily chování lidí v oblasti spotřeby. <clears throat> Jsem ráda, že se také hovořili o, zno, o tom dalším využití, protože velice často zkrátka eh, všechno vyhodíme a koupíme si něco nového. Nebylo by možné najít nějaký způsob, a na to se vás ptám, eh, jakým, eh, nemohli bychom mít nějaký způsob, jak znovu používat tyto materiály, které jinak končí na skládkách. Já e, pochopitelně, že chceme, aby věci byly e, energeticky úspornější nebo materiálně úspornější, ale také ty, to, čemu říkám ekodesign, by e, Eh, eh, mohl vzít v úvahu to, že je možné některé části bývalých produktů znovu použít eh, na něco, co bude lepší, hezčí, rychlejší, aniž bychom tedy potřebovali věci recyklovat. Já si dělám obavy z celé řady věcí. A sice, že všichni se snažíme získávat stejné suroviny, já se domnívám, že existuje Eh, rozdíl eh, mezi například použitím iPhoneu a eh, těch, těch větrných ter, turbin. Pochopitelně, že všichni chceme mít obnovitelné zdroje, ale jestliže například tyto turbíny používají stejné materiály jako iPhone, tak já bych upřednostňovala tu větrnou turbínu, ale bohužel více lidí chce mít iPhone. Jakým způsobem tedy budeme řešit tuto otázku která znamená, že všem jde o stejné materiály. Kdo se o to postará? Postará se o to trh. Myslím si, že dříve nebo později budeme muset vytvořit jakousi hierarchii toho, co je vlastně nejužitečnější, nejcennější použití daného produktu. Eh, já neříkám, že my budeme vytvářet tuto hierarchii, ale například, jestliže hovoříme o eh, Eh, dalším takovém zdroji, to je biomasa. Všichni chceme dnes biomasu pro energii, chceme ji ve farmacii, potřebujeme biomasu také eh, pro, výroby, pro výrobky, které jsou biorozložitelné. Kdo dostane tu biomasu? Pro mě toto představuje také určitou důležitou otázku, jakým způsobem tedy budeme mít zajištěný systém, který nám umožní, aby všichni získávali to, co potřebují a zabránil tomu, že všichni soutěžíme o stejnou věc. Další věc, ke které se ještě vrátím a která souvisí s recyklací, eh, jestliže Evropa je tak závislá na dovozu eh, a přitom vyváží tolik eh, šrotu. Já vím, že nemůžeme eh, zavřít dveře, to by bylo proti pravidlům Světové obchodní organizace, ale eh, nesouvisí to trošičku eh, s, také s tím, jakým způsobem bychom mohli posílit zodpovědnost výrobců. Například v tom smyslu, že by výrobci byli nuceni, aby vlastně stáhli zpátky všechno to, co dávají na trh. Um, to by znamenalo, že bychom mohli skutečně recyklovat daleko více, než tomu v současnosti. Děkuji. Dobrá, děkuji tedy za toto množství otázek. Myslím si, že bychom tady měli teď přestat, abychom měli první kolo odpovědí a potom budeme pokračovat. Jak se vyslovuje vaše jméno? Pane Čomo, prosím pěkně. Teď se to pomalu se to naučím. Máte slovo, prosím. Okay, thank you. Děkuji. Co se týče té otázky, eh, té v podstatě ekonomické životaschopnosti. Eh, hovořili jste o litiu, eh, co můžeme v této oblasti udělat. Myslím si, že existují dva způsoby. E, spolupracovali jsme s příslušnou asociací na celé e, řadě návrhů, které by toto pomohly řešit. E, to, co, o čem budu hovořit teď, v podstatě vychází z této spolupráce s Eurometalem. Za prvé je to v oblasti výzkumu, potřebujeme výzkum těchto produktů, které v současné době nejsou z ekonomického hlediska recyklovatelné. Eh, jinými slovy, je potřeba zlepšit technologie u těchto produktů. Za, druhu, za druhé, myslím si, že se eh, můžeme hodně poučit eh, z toho systému, kdy je potřeba, aby výrobce stahnul ten výrobek. Tady si myslím, že to souvisí s takovými věcmi, jako je vlastní hodnota, objem a tak dále. Eh, myslím si, že eh, tento systém eh, zpětného odběru je dobrý. Měli bychom nějakým způsobem zhodnotit tyto systémy, tak jak existují v Evropě a ty nejlepší bychom měli rozšiřovat. Myslím si, že tyto, tyto systémy by mohly být dále rozšířeny na produkty, které obsahují kritické materiály, které v současné době nejsou z ekonomického hlediska recyklovatelné. V té otázce ekodesignu <clears throat> Tady bych se vrátil k tomu, co jsem již eh, řekl, to je ta otázka ta eh, zavřené smyčky. Myslím si, že eh, naše odvětví je na začátku a také na konci celého toho hodnotového řetězce. My dodáváme materiál a chtěl bych říci, že jsem hovořil o recyklaci, o třetím pilíři. Ehm, Pochopitelně ty další dva pilíře jsou také velice důležité. Já jsem sice o nich nehovořil detailně, ale všechny tři pilíře jsou velice důležité. E, myslím si, že kromě sekundárních materiálů potřebujeme pochopitelně tak ty primární všechny e, průmysly vlastně dávají k dispozici materiály, které jdou přímo do těch produktů, ať už je přímo nebo nepřímo, ať se jedná o elektronické zařízení, o auta nebo o zařízení pro obnovitelné energie. A my se snažíme tyto produkty nějakým způsobem na konci jejich životnosti recyklovat, tak abychom znovu získali materiály, které tyto produkty obsahují a chceme je přeměnit na nové produkty eh, nebo na nové materiály, které se dají použít opět v dalších zařízeních. Je jasné, že čím více se budeme věnovat eh, otázce recyklace podél celého toho hodnotového řetězce, tím více se eh, účastníme samotného vývoje těchto produktů. A čím více to budeme dělat, tak eh, je, o to jednodušší bude potom jejich recyklace příklad iPadu, například ze, zpočátku nebylo možné oddělit baterii z iPadu, z začátku zkrátka nešlo. Eh, Eh, což je věc velice jednoduchá, na kterou ale výrobce toho eh, iPadu vůbec nemyslel na začátku. A proto si myslím, že je velice důležité, aby celý ten hodnotový řetězec byl zohledněn při vývoji těchto výrobků, tak abychom mohli zajistit i recyklaci na konci celého procesu za nejnižší možné náklady. Co se týče konkrétních řešení pro některé právní otázky, myslím si, že uh, Eh, eh, můžeme eh, změnit kodex celní, to souvisí s těmi celními prohlášeními. Myslím si, že by mělo být snažší pro celníky, aby byli schopni rozlišit, co je E, vlastně původní e, zařízení a zařízení, které již je určeno pro e, další použití. V současné době se tyto věci identifikovat nedají. My současně s Eurovetem navrhujeme hlavně to, že by se měla změnit certifikace, certifikace té konečné recyklační entity, ať už je to kdekoliv v Evropě nebo jinde. Takováto certifikace by se eh, týkala ekologických otázek, také eh, zdravotní nezávadnosti a také některých provozních eh, kritérií. Nemusí to být věc nějak strašně složitá, ale měli bychom mít zajištěny minimální kritéria jejich splnění, tak aby skutečně jsme mohli recyklovat tuto danou věc a to nejen ve správném prostředí, ale také při zajištění maximálního znovu získání těch materiálů. Různí Eh, lidé, kteří zabili těmito otázky, navrhují, že něco takového není nemožné, že skutečně stojí za to, abychom se věnovali těmto otázkám. Myslím si, že bychom eh, měli tyto věci dále eh, studovat tak, abychom mohli odlišit potom tyto dvě základní věci. Co se týče těch eh, nedostatků, pochopitelně existují určité nedostatky v legislativě, možná jsem to neřekl přesně ve svém příspěvku. My se domníváme, že kdyby ale současná legislativa byla skutečně prosazována, implementována správným způsobem, tak to už by znamenalo velké zlepšení v celé oblasti recyklace eh, což ale neznamená, že v legislativě neexistují nedostatky, eh, existují hlavně v oblasti stanovení cílu eh, eh, sběru hlavně některých materiálů. Také eh, to jsem zdůrazňoval, když jsem hovořil o tom, že se nemůžeme soustředit pouze na kvantitu, ale musíme se soustředovat i na kvalitu. Nemůžeme se soustředovat pouze na věci, které souvisí s masovou recyklací. Ta otázka, která Eh, souvisí s výzkumem a vývojem, jestli to všechno nebude mít negativní dopad právě na tuto oblast. Eh, pochopitelně my s tím souvisí, souhlasíme. Recyklace eh, dává nám novou příležitost zaslouží si další investice a to se netýká pouze těch lidí, kteří řídí celý tento proces, ale týká se to hlavně lidí, kteří pracují eh, ve výzkumu a ve vývoji. Výzkumní eh, pracovníci by měli přicházet s novými inovativními řešeními. Eh, myslím si, že ta otázka dalšího použití je věc, která skutečně je velice důležitá. Neznamená to pouze jakousi extenzi určitého produktu, Znamená to eh, eh, zabránit ztrátě, která souvisí s tím, jakým způsobem v současné době jsou zpracovávány produkty na konci své životnosti. Děkuji. Pane Adity, prosím, děkuji vám za otázky, abych byl upřímný. Nevíme, zda budu schopen eh, na všechny dát odpověď. Pokusím se zorganizovat své odpovědi do dvou fází. Za prvé ke koncepci. Rád bych rozptýlil určité nedorozumění. Za prvé, já neříkám, že bychom neměli používat tyto tři pilíře. Řekl jsem, když dáme přednost třetímu pilíři, Eh, který se zaměří na eh, spotřebu zdrojů a eh, na nakládání s odpady, potom, že budeme mít efektivnější a přesnější způsob využívání druhého a prvého pilíře, což samozřejmě neříká, že nepotřebujeme první a druhý pilíř. Ke spotřebě, tady bych chtěl také rozpílit jedno nedorozumění. Já eh, neříkám, že eh, se nemusíme obracet na způsoby spotřeby. Průmysl eh, zkoumal účinnost využívání zdrojů a domnívám se, že to vedlo ke vzniku důležitých inovací E, k důležitým investicím do průmyslu. Takže když hovoříme o e, využívání strojů, e, nehovoříme o způsobu spotřeby u konečného uživatele, ale také o efektivitě u výrobce, tedy v průmyslu a to má dopady na výzkum a vývoj a na průmyslovou politiku EU, ale nesmíme zanedbávat e, vzory nebo způsoby spotřeby. Souhlasím s vámi, že je obtížné na úrovni EU vytvořit nějakou legislativu, kterým by se změnil způsob spotřeby, ale přesto naše legislativa e, to ovlivnit může. A, e, jedna dimenze, o které jsme hovořili, je nesmírně důležitá. Příklad při přepracování směrnice jsme se poprvé snažili izolovat eh, specifické cíle opakovaného využití. Týkalo se to hlavně členských států, ale alespoň jsme vytvořili něco, eh, kdy eh, můžeme ovlivňovat způsoby spotřeby a také cestou ekodesignu. A chtěl bych říci, že nyní se zabýváme politikou ekodizajmu a vytváříme eh, různé kategorie výroby eh, eh, her, počítačů, tiskáren a podobných zařízení. Ta všechna o obsahují ušlechtilé kovy, které musíme recyklovat. A jaký požadavek stanovujeme pro tuto kategorii produktů z hlediska e, zdrojů. Doposud nic, tedy opět bych chtěla říci, že můžeme identifikovat nedostatky v legislativě, můžeme se zaměřit jak na e, způsob spotřeby, e, tak i na účinnost využívání zdrojů, také cestou ekodesignu a podobně. A nyní k druhé otázce nebo jak se pokusím združit různé otázky co tedy můžeme učinit na základě příkladu ekodesignu? To je eh, důležitý příklad, kdy rozhodně ještě nevyužíváme eh, veškerý potenciál stávajících nástrojů. Máme, eh, budeme mít další směrnici, o které se bude hlasovat 3. února a opět je třeba věnovat pozornost abychom eh, zajistili eh, ambiciozní cíle sběru, protože máme také, a to je nesmírně zajímavé, inovativní postupy, které navrhuje tato směrnice. A to mě eh, přivedlo k myšlence nelegislativních nástrojů k tržním nástrojům. Opět v této směrnici ví navrhujeme posílit to, co označujeme jako individuální odpovědnost výrobce. Měli bychom vytvořit tržní iniciativy pro eh, výrobce, aby zařízení se dalo náze recyklovat, náze demontovat. Je důležité inovovat eh, politiku nakládání odpadů a využít tržních nástrojů. A když hovoříme o designu, máme opět stejný případ. Eh, chceme, víme, že využití recyklovaného materiálu materiálu snižuje emise, můžeme vytvořit systém bonus-malus. Je v souvislosti s požadavkem energetické účinnosti a když je tu velký recyklovatelný obsah, eh, eh, snižuje to emise CO2 produktu během celého životního cyklu, takže to může být určitý eh, bonus z hlediska energetické účinnosti. Takže musíme přeskoumat, jak můžeme propojit tuto legislativu systém bonus e, malus, tedy využití tržních nástrojů a musíme přeskoumat ještě další nástroje. Já vím, že to není snadné upravovat na evropské úrovni. Je to otázka využít zdanění a pokud se vám tento výraz nelíbí, tak eh, eh, musíme uhradit skutečnou cenu našich zdrojů. Pokusíme se ukázat, že produktivita práce se v uplynulých 30 letech eh, značně zvyšovala právě kvůli zdanění práce. Proč tedy nebudeme zkoumat obdobné systémy pro zdroje a potom možná zjistíme, jak se hodně zvýší eh, využití strojů eh, a stanovujeme si cíle pro energetickou účinnost, stejně tak můžeme si stanovit cíle pro Eh, eh, účinnost využívání strojů, surovin. Jistě není snadné stanovovat závazné cíle pro eh, šetření s energiemi a energetickou účinnost, ale jenom závazné cíle vytvoří podmínky pro dlouhodobé viditelné výsledky. Evropská průmyslová politika je před stejným úkolem když eh, eh, řeknete, že je pouze něco dobré, eh, šetřit zdroje, šetřit energii, jak budete mít jistotu, že se vám tyto náklady vrátí, tak je tedy nutné si uvědomit jeden ob- z mých obrázků. Když hovoříme o účinnosti zdrojů, musíme zvážit veškeré dopady naší spotřeby zdrojů, včetně dopadu toho, čemu říkáme environmentální ruksak. To je tedy spotřeba nevyužitého materiálu. A e, těžební odpady jsou velice dobrým příkladem. Při těžbě materiálu vytváříme také velmi mnoho odpadů a to je jeden z důležitých eh, proudů na evropské úrovni. A to jsou odpady, které se v dnešní době ještě nutně nevyužívají, takže eh, závazné cíle eh, účinného nakládání se zdroji vzhledem samozřejmě k environmentálním dopadům. Děkuji. A pan... Nyní pan Majer. Já určitě nezvládnu odpovědět na všechny otázky. Co se týče rýče, eh, na průmyslové úrovni se ještě toto nevyhodnocovalo. Víme ale ze svazu chemického průmyslu, že rýč na základě své složitosti zásobování se surovinami extrémně snížil Eh, stížil, promiňte, a že i tady došlo k určitému snížení e, zabezpečování v oblasti surovin, ale z oblasti průmyslu nemám ještě žádná čísla k dispozici. Co se týče průmyslové politiky, ano, musíme využívat eh, dohody o volném obchodu také, abychom hovořili o omezování obchodu. My jsme to udělali v roce 2007 a také jsme zapsali, e, že by nemělo eh, docházet eh, k omezení, ale měli bychom tak konat stejně ve všech našich dohodách. Zcela jistě by to mělo být tak, že bychom se měli vztahovat k jednomu obecnému systému preferencí a chtěli, měli bychom říci, očekávašli li přístup tady k nám, pak my očekáváme přístup k surovinám. k otázce recyklingu a zamezení ilegálního exporty. Myslím, že musíme začít tam, abychom důsledně implementovali směrnice a kritérie eh, eh, v rámci eh, směrnice o odpadech máme závazná kritéria u elektronického a elektrického šrotu. Má se tady právě rozlišovat mezi starými přístroji a znovu používanými přístroji Eh, samozřejmě musíme ale pomoci také celníkům, aby veškerá tato kritéria mohly správně aplikovat. Kritické a strategické suroviny. Žádná z těch 14 kritických surovin identifikovaná komisí není k dispozici v podstatné míře ani v Německu, ani jinde v Evropské unii, což neznamená, že bychom na území EU neměli žádné strategické suroviny. Jedno z kritériem pro identifikaci kritických surovin byla koncentrace v určitých státech, které eventuálně jsou také politicky nestabilní, politicky křehké. Máme stále strategické suroviny v Německu. I v Evropě padla tady zmínka o stříbrných a měděných eh, dolech, draslík a draslíkové soli lze jistě také jmenovat tady Myslím si, že máme i vzácné rudy blízkosti Flensburku, jsem slyšel. Kromě toho, co se týče rozvojových cyklů nebo vývojových cyklů, které máme v oblasti technologií, může dojít k tomu, že surovina, eh, kterou v současné době označujeme za surovinu eh, jako kritickou či mm, eh, Brbán eh, bude měnit svůj význam. Německý průmysl si dělá veliké starosti týkajících se exportního omezení vzácných rud. Eh, exportujeme eh, z Číny, dová, promiňte, dovážíme z Číny asi 80% našich vzácných kovů, vzácných, vzácných rud. Existuje tady nějaký plán B, existují úvahy týkající se surovinové strategie německé spolkové vlády, kde má k diversifikaci zdrojů na základě budování partnerství s jednotlivými zeměmi, což by se mělo urychlit. Tady zaznívá velice často jméno Mongolska což je, mě, mě, eh, což je místo eh, stejně tak jako Kazachstán, kde existuje množství eh, vzácných rud. Existují tedy plány B, ale ty jsou poměrně dost vzdáleny od reality. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k druhému kolu otázek. Angelika Niger, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám dvě velice kratičké otázky co do porozumění, protože mi není úplně jasné, kde je tady politická potřeba jednat. Za prvé, s ohledem na ilegální export na elektrický odpad a použitá vozidla. Existují tady nějaká konkrétní auta? Mě by zajímalo, tedy je mi jasné, že tady existuje černý trh, ale chtěla bych vědět, jestli je to obrovský problém, jestli je to středně velký problém Mm, e, jestli prostě existuje nějaké konkrétní číslo ze strany členských zemí anebo na evropské úrovni, aby se s tím dalo operovat. A potom se tady hovořilo o tom, že se celníkům má dát možnost, aby prostřednictvím celních prohlášení mohli lépe kontrolovat, co je legální a co je nelegální. To je zcela jistě dobrý počin, ale jestli je to obrovský problém, tak tohle to jediné tu věc asi nevyřeší. Čili moje otázka, máte také ještě nějaké jiné návrhy, jak bychom mohli potírat tento masivní ilegální globální obchod a co je vlastně důvodem a příčinou pro to, proč tolik surovin se stále ještě ilegálně exportuje z Evropy. Dále se hovořilo o druhé záležitosti v souvislosti s domácími surovinami. Nevím, zda jsem pochopila správně, že odbourávání v jednotlivých státech eh, je tady Eh, stížen, že je stížen přístup k surovinám. Chtěla bych tedy vědět, kde jsou eh, potíže k přístupu dobývání ve vnitrostátním měřítku. Jsou to administrativní eh, nějaké překážky, nebo kde tady jsou omezení, kde tady jsou překážky, nebo je tady nějaký konkrétně, konkrétní potřeba jednání na evropské úrovni. Děkuji, pan kolega Březena, prosím. No, Eh, já eh, si osobně myslím, že to, co všechno slyším o recyklaci, o používání zdrojů, je v pořádku. Eh, recyklaci považuji... Have you got translation? Kabin. OK. Takže to, co slyším o recyklaci, považuji za věc, která je přirozená, ve které my jako Evropané Eh, jsme na špici eh, světového trendu a je to dobře. Na druhé straně si myslím, že debatujeme, pokud debatujeme o eh, nerostných surovinách, o věci, která je trošku vedle toho hlavního problému, se kterým se evropský průmysl setkává. Recyklace je pro průmysl spíš příležitostí, ale Problém nastává v okamžiku, kdy vstupují do spotřeby nové suroviny, eh, kdy nové kovy, nové koncentráty těchto kovů je potřeba sehnat nikoli jenom v Evropě, ale i mimo Evropskou unii. Samozřejmě lze eh, udělat spoustu politickými prostředky, protože jestliže naše trhy otvíráme pro cizí zboží, potom máme mít stejný přístup k surovinám z těchto trhů. Eh, na druhé straně eh, se ale domnívám, že eh, Evropa není první, kdo řeší tento problém s nerostnými surovinami. Pokud bychom se podívali do Spojených států, tak oni vyřešili tuto záležitost prostě tím, že v rámci Spojených států jisté strategické suroviny jsou zhromažďovány a v určitých nezbytných množstvích akumulovány. E, neznám číslo té normy, e, Stockpiling Act, e, nevím, jaké je konkrétní číslo, teď si z hlavy nevzpomenu, ale dokud my tady v Evropě budeme mít 27 strategií pro získávání nerostných surovin, pokud nebudeme mít a nevyužijeme míry obrovského trhu 500 milionů lidí a e, velké plochy, ze které lze e, získat e, spoustu nerostných surovin, pokud nebudeme mít něco podobného, jako je onen americký Stockpiling Act, tak pak budeme překvapeně hledět na to, jak zástupci lidové Číny nebo některých jiných mocností obsazují jednotlivá světová teritoria v Africe, v Jižní Americe a můžeme recyklovat, jak chceme, ale pro eh, náš průmysl a zejména v těch oblastech obnovitelných energií, kde roste spotřeba například o něch kovů vzácných zemin, eh, recyklací tento problém prostě nezvládneme. Eh, jenom proto, že ony kovy vzácných zemin jsou velmi často citovány, tak bych byl rád, abychom věděli, že k tomuto problému eh, nepřispěla jenom Čína blokací dovozu nebo vývozu. Eh, k tomuto problému jsme my jako západní civilizace eh, přispěli i svou trochou a to tím, že jsme v určitých momentech nadřadili otázku ochrany přírody otázkám strategických zdrojů, protože není pravda, že ložiska těchto kovů jsou koncentrovaná jenom na Čínu. To je nesmysl. Oni se jmenují kovy vzácných zemin, ale jsou asi čtyřikrát častější, eh, jejich klárk v přírodě je čtyřikrát častější než u zlata. Eh, čili jsou evropská ložiska, jsou americká ložiska, jenomže americké ložisko eh, v Kalifornii, Mountain Pass, bylo zavřeno právě s ohledem na dopady na životní prostředí. Takže krizi v této oblasti jsme si do značné míry způsobili sami. Není neřešitelná, protože se domnívám, že už do několika let se znovu otevřou americká ložiska, že se otevře větnamské ložisko, že se otevřou i ložiska jinde. Je to jenom příklad toho, jak momentálně vzácné kovy eh, jako určité, eh, určitá, eh, určitý mýtus toho, jak je vlastně tato záležitost omezena pouze na Čínu nás vede eh, k různým zajímavým úvahám, eh, jak tento problém řešit. Ten problém je i na naší straně. Takže eh, pokud nebudeme mít vzhledem k primárním surovinám něco mnohem razantnějšího, než je dosud navrhováno, tak se náš průmysl bude ocitat v krizích z nedostatku surovin. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní kolegyně Ulsrok. Eh, eh, děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych vám třem chtěla opravdu srdečně poděkovat za jasné vysvětlení recyklace, oč jde, tedy že eh, směrem od nakládání k odpadů dochází zímek pokrokovým technologiím a to je velice důležité, když se podíváme na otázky, které položil náš výbor. Eh, řekla bych, že je to průmyslová činnost, která se musí skombinovat eh, s trvale udržitelným eh, vývojem životního prostředí a to je skvělé. K mé otázce celou dobu říkáte, že je nutné stanovit priority, že je třeba postupovat opravdu přesně, exaktně, když chceme hovořit o surovinách. Jistě, nyní máme systém v Evropské unii a v tomto systému jsme vytvořili strategii nakládání se surovinami. Kdybyste vy mohli rozhodovat, jak byste definovali suroviny v této souvislosti, abychom cíleně a přesně postupovali? Jaký druh surovin tedy patří do této politiky? podle vašeho názoru, co nás tedy bezprostředně očekává. Děkuji, paní Merkis. Já bych se chtěla eh, připojit ke slovům mé kolegyně. Ano, jaká je přesná eh, definice nedostatku? My zde hovoříme o kovech zácných zemin, ale u surovin nejde jenom o e, vzácné e, e, minerály, ale týká se to i biomasy. Například je nedostatek určitých dřevin a i jiných surovin. Myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, o čem vlastně hovoříme. Tady se to týká zejména nerostného bohatství. Ráda bych se vrátila tedy k vašim přednáškám. Chtěla bych poděkovat za eh, dobré a četné odpovědi na naše otázky, ale jedna otázka ještě nebyla zodpovězena a je to skutečnost, že eh, všichni usilujeme o stejné nedostatkové zdroje, suroviny, i když eh, ten vývoj ve využití je jiný a existují aplikace, které podle mého osobního eh, názoru mají větší smysl než jiné využití. Jak k tomu budeme přistupovat? Eh, kdyby se to mělo eh, řídit prostřednictvím ceny, tak bychom naráželi na problémy. Potom bychom nebyli schopni vyrábět čisté motory, protože jiný produkt by byl atraktivnější pro spotřebitele. A mm, Stejné materiály by se tedy spotřebovávaly ve spotřebním zboží, které by momentálně bylo pro spotřebitele třeba atraktivnější. Otázka, jak to můžeme regulovat, můžeme to regulovat, udělá to trh. Jak bychom mohli e, vytvořit takovou hierarchii spotřeby u těch e, vzácných surovin? Děkuji, pane předsedo. Musím se nejprve omluvit a já se tak trochu stydím, protože jsem e, neposlouchala, co říkali přednášející, ale chtěla bych zareagovat na poznámku o e, směrnici o e, elektrickém šrotu. Ví, otázka je, co může udělat stát a dále, co může udělat ekonomika. Budeme hlasovat na mini plenárce o směrnici právníci ví a parlament má poměrně jednotný postup. Spravodaj Karl-Heinz Florence právě odešel, ale já jsem stínovou spravodajkou a je důležité, abychom příští týden dosáhli rozumného výsledku při hlasování, protože komise stanovila ambiciozní cíle eh, cíle, které se týkají eh, znovu využití, ale také opatření, která mají omezit eh, vývoz. Eh, není to jenom tento problém, znovu využití, vývoz, ale také ten vývoz k, za účelem znovu využití je ve skutečnosti vývozem šrotu a to je potom problematické. To ale nemá podporu členských států. To je pro nás i pro Evropský parlament. Pokud to členské státy nepodpoří, potom eh, bude eh, eh, provedení této směrnice obtížné. A mám jednu otázku eh, na pana Majera, zástupce německého průmyslu, ale i na pana Čomu eh, z Umikonu, z podniku, který znám velice dobře, na který můžeme být hrdí, protože odvádí velice dobrou práci a také lobistickou činnost v Evropském parlamentu, ale lobismus by byl důležitější v členských státech. Německo má například velký vliv eh, na evropské úrovni a členský stát by mohl za zajistit, aby se vytvořil plán B pro opakované využití a recyklaci eh, surovin na evropské úrovni. Děkuji. Nyní máme ještě příležitost eh, zahájit eh, kolo odpovědí, které bude kratší. Každý bude mít dvě minuty, takže dvě minuty pro každého. Pan Čoma bude první. Thank you. Um... Děkuji. Co se týče Eh, té otázky exportu. Eh, pochopitelně, že nemáme oficiální údaje, protože eh, tato věc je nelegální. Možná, že Impel by byl zdrojem těchto informací, protože oni se tomu věnují, <clears throat> poskytují mimořádně dobré informace, na bázi určitých eh, testů, čili tam eh, můžete zjistit, eh, kolik toho materiálu se v těch nelegálních kontejnerech dostává. Myslím si, že jeden z předřečník hovořil o těchto testech v Arboru. <clears throat> Další způsob, jak bychom mohli tuto věc vyhodnocovat, Eh, je eh, způsob trošičku složitější. Jinými slovy, měli, eh, pardon, měli bychom navštívit ty přístavy v těch zemích, kam se dovážejí tyto věci a kde se takzvaně recyklují. Myslím si, že takovým způsobem bychom mohli zjistit, jaké objemy, o jaké objemy se jedná. Náš odhad je takový, že to je více než 30%, ale je to pouze odhad. Jak říkám, ze zřejmých důvodů je to pouze odhad, ale představuje to problém obrovský. Ano, ano, celníci se eh, musí soustředit nejen na to, co se dováží do Evropy, ale také na to, co se exportuje z Evropy. A <clears throat> je zřejmé, že jestliže chceme mít efektní politiku eh, využití těchto materiálů, tak toto je naprosto klíčové. Teď bych chtěl říci něco eh, k tomu <clears throat> určitému problému, který souvisí s kovy vzácných zemin. Eh, pochopitelně země jako Čína mají eh, zdroje a pak se hovořilo o tom, že existují určité doly, které byly uzavřeny kvůli ekologickým důvodům. V současné době eh, Číňané snižují eh, vývoz těchto materiálů, hovoří o tom, že potřebují zlepšit situaci v těchto dolech. Myslím si, že je důležité, abychom měli stejné podmínky. To se týká ostatně i recyklace. Jestliže budeme používat, eh, jestliže budeme si trvat na povinné certifikaci, tak to znamená, že něco takové musíme v budoucnosti zachránit. Protože <clears throat> jinak by to znamenalo, že všechny tyto materiály uh, se dostanou do ruk entit, které nejsou ekologické eh, a přitom na našich územích by docházelo eh, k uzavírání těchto eh, dolů. Myslím si, že stejné podmínky nastavené pro všechny je věc, která je naprosto zásadní, hovoříme-li o sekundárních materiálech. A Uh, Eh, co se týče toho, jak je důležité eh, přesvědčit eh, členské státy o tom, jak je důležité dodržovat legislativu v přístavech, to je věc, se kterou naprosto souhlasím. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě se domnívám, že je jedna důležitá skutečnost, a o ní hovořila paní Merký, se zajištění zdrojů zajištění nerostných surovin je dlouhodobý trend. To je důležitý úkol. Musíme být připraveni, že eh, přístup eh, k jakýmkoliv surovinám bude stále důležitější a i biomasa bude kritickým zdrojem. A proto trvám na tom, že je třeba inovovat eh, obchodní modely a modely rozvoje protože eh, to eh, nás čeká v budoucnu. Dále bilancování strojů a ochrana životního prostředí. To je, myslím, důležitý bod. Jak tedy můžeme nalézt správnou vyváženost? Komise začala stanovovat seznam velice kritických materiálů a opět v tomto seznamu není žádný, k němuž eh, eh, máme eh, lepší přístup v Evropě než v městském prostředí. Chceme-li nalézt tedy rovnováhu dobře, tak odpovědí je těžba v městském prostředí a pokud zítra změníme priority, budeme provádět větší průzkum, ale dnes je jasná odpověď. Větší pozornost musíme věnovat recyklování. Třetí eh, otázka. Směrnice ví. Ve své prezentaci jsem již řekl, že to je velká příležitost a při prvém odpovídání na otázky jsem eh, vysvětloval, jak první směrnice Eh, může pomoci, když budeme využívat inovativní nástroje a při nakládání s odpady a také v otázce vývozu eh, existují přísnější podmínky, které jsou obsaženy v této směrnici, které je třeba respektovat. A k eh, otázce paní Nýblerové bych chtěl říci, že nemáme dost údajů o e, legálním e, vývozu, ale máme údaje o oficiálních cestách. A to je e, ta první možnost. A my víme, že 50, přes 50 se ubírá neoficiálními cestami. Děkuji, pan Majer. Paní Nýblerová, k ilegálnímu exportu už se tady leco zřeklo, k jeho potírání taky možná, že bych to mohl říci. Není to jenom otázka kontroly a dohledu. Víme, že ilegální export šrotu je centrální součástí organizované kriminality a tím pádem také je to součástí potírání organizované kriminality. A to musí jít samozřejmě na rámec celního sledování. Nemáme tady tolik času, abych podrobně reagoval na to, Eh, co tady bylo řečeno k možnosti konkurence těžby eh, v Německu a v Evropě. Samozřejmě jsou tady eh, různé ochranné přírodní předpisy, ale také plánování, kde existují jiné zájmy pro určité plochy, kde se nacházejí suroviny, ale kde ostatní někdo, někdo jiný chce zase dělat něco jiného. Ale můžeme vám dát k dispozici materiály. Ještě bych velice rád zdůraznil, z pohledu německého průmyslu vás jistě nepřekvapí, že nás zejména zajímavý prům, zajímají průmyslové suroviny. Domníváme se, že úžení otázky eh, na průmyslovou otázku či z průmyslové suroviny či zemědělské suroviny by nemělo mm, smysl že třeba zaměřit se na ty kritické, které byly jednoznačně definovány s otázkou eh, pop, eh, týkající se poptávky a disponibility. My v německém průmyslu hm, vycházíme z toho, že trh je s odstupem nejefektivnějším prostředkem k hospodaření se zdroji, ale přiřazování surovin nemůže být úlohou politiky ani úlohou státu. Eh, při všem, co tady zaznělo k recyklaci a co je také důležité v otázce recyklace, je třeba také zdůraznit, že potřebujeme tyto tři pilíře. To znamená, mm, eh, zásobování surovin neobstará jeden pilíř. Máme-li průmyslovou oblast, potřebujeme také přístup k národním, německým, evropským zdrojům, ale potřebujeme kromě recyklace také přístup ke kritickým surovinám, které se nacházejí mimo Evropu, v jiných místech a proto tady potřebujeme také obchodní politiku. Děkuji mnohokrát. Takže, dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval třem exper- všem třem expertům za celou řadu zajímavých informací velice rádi se chopíme té nabídky, že bychom mohli dostat ještě dodatečné podklady. A dovolte, abych tedy ukončil tuto část našeho panelu. Děkuji vám srdečně a prosím další řečníky, aby se posadili, abychom mohli pokračovat v druhém kole. Ja, wenn die nächsten Kollegen hier Až se ostatní experti posadí tady za stolem, budeme moci pokračovat v našem panelu, vážené dámy, vážení páni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ah,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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, Vážené pá, dámy, vážení pánové, já bych rád, abychom pokračovali s druhým panelem, abychom skutečně dobře využili náš čas, protože eh, máme málo času eh, v tento týden, bohužel, proto bychom se měli snažit skutečně maximálně náš čas využít. Dovolte, abych eh, u druhého panelu, kde se jedná o mezinárodní perspektivy, od některé otázky v této souvislosti už tady zazněly, rád přivítal další experty zpravodaji, pana Egerta, pana Desa a pana Siama. Doufám, že jsem vyslovil správně jejich jména, pakliže ne, prosím, opravte mne. A bez jakéhokoliv dlouhého úvodu bych jako prvnímu velice rád udělil slovo panu Egertovi, profesorovi a řediteli ekonomické univerzity na Colorado School of Mines a velice se těšíme na to, co on nám řekne k perspektivě surovinové politiky. Prosím, pěkně máte slovo. Good morning. Dobrý den, dobrý den, pane předsedo. <clears throat> Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mě pozvali, abych se účastnil tohoto slyšení. Uh, Eh, jak říkal již pan předseda, jmenuji se Rod Eggert, jsem ekonom, eh, jsem profesor na Báňské univerzitě v Kolorádu, eh, což je univerzita, která se zabývá hlavně strojírenstvím a aplikovaným výzkumem. Dnes bych vám zde rád přednesl pohled americký, to znamená pohled Spojených států, ale chtěl bych zdůraznit, že zde nebudu hovořit o pohledu a oficiálním stanovisku eh, vlády Spojených států, ale o svém vlastním. Já jsem um, předložil uh, psaný uh, materiál, který budete mít také k dispozici po uh, Eh, tomto slyšení. Já teď se zmíním o tom, co je obsahem tohoto eh, této mé zprávy. Ta první část je víceméně osobní, protože eh, vlastně přicházím se čtyřmi návrhy, které odrážejí mou vlastní Ehm, neobjektivitu, eh, se kterou přistupuji k těmto otázkám. Ta druhá část eh, mého materiálu potom se pokusí reagovat na ty čtyři otázky, které jsem ehm, <clears throat> dostala, na které mám odpovědět. Co se týče těch prvních čtyř eh, návrhů, se kterými přicházím. Za prvé, já si nemyslím, že bychom v současné době byli v situaci, kdy nám docházejí nerosty. Um, Tímto způsobem eh, vlastně reaguji eh, na to, že v současné době se příliš mnoho hovoří o přístupu k těmto surovinám a vycházíme přitom z toho, že velice brzy nám dojdou tyto suroviny. To si myslím, že je do určité míry zavádějící. Tím se dostávám ke druhé eh, věci a sice, jestliže hovoříme o dostupnosti nerostu a zabezpečení dodávek, myslím si, že je lepší se soustředit na otázku geografickou, otázku nákladovou a otázku otázku časového rámce. Jestliže hovoříme o nákladech, tak eh, tady mám na mysli eh, nejen eh, ty ekonomické náklady, které souvisejí s těžbou těchto minerálů a také s recyklací, které se liší v různých místech, ale hovořím také o věcech, které se hůře kvantifikují, jako jsou například sociální náklady související s primární a sekundární výrobou. Geografie <clears throat> tady pochopitelně <clears throat> třeba si uvědomit, že eh, některé z těch obav, o kterých dnes hovoříme, se týkají koncentrace, geografické koncentrace výroby, což může přesát určitý rizikový faktor eh, ve smyslu eh, zajištění dodávek. <clears throat> Chtěl bych říci, že geografická koncentrace a také závislost na importu nejsou věci naprosto stejné. Někdy ta dovozní závislost může být dokonce dobrá, jestliže ty zahraniční zdroje jsou lepší než zdroje vnitrostátní. A co se týče těch časových rámců, tady bych chtěl odlišit um, eh, krátkodobé a dlouhodobé perspektivy. Z toho krátkodobého hlediska si myslím, že eh, Eh, důležité je mít eh, na paměti eh, spolehlivost a určitá rizika, která s tím souvisejí. To pochopitelně se týká té současné situace, kdy ty existující výrobní kapacity jsou ovlivňovány jak minulými investičními rozhodnutími, tak také některými vládními politikami, jak z minulosti, tak ze současné doby. To jsou věci, které <clears throat> jsou ale odlišná odlišné od těch dlouhodobých otázek, které spíš souvisejí s geologickou přístupností, s technologickými schopnostmi a také s veřejnou politikou, eh, která souvisí eh, například eh, právě s dalšími rozvoji v těchto oblastech. To je tady můj druhý bod. Můj třetí bod se týká následující věci. <clears throat> Jako ekonom já pochopitelně mám tendenci Eh, upřednostňovat tržní řešení než řešení, eh, která přicházejí eh, v souvislosti s vládní regulací. Já si myslím, že i když trhy nejsou panaceou, to znamená jakýmsi všelekem, přesto nám dávají určité možnosti, jak ovlivňovat spolehlivost a dostupnost těchto zdrojů. Ehm, to souvisí také například s těmi kovy vzácných zemin. Eh, během posledních eh, dvou let došlo k jakési manii eh, v oblasti explorace ložisek právě těchto kovů vzácných zemin. Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale je velice pravděpodobné, že nečínské zdroje těchto kovů se dostanou také na trh. Co se týče e, poptávky, myslím si, že trhy skutečně nám dávají pobídky, jakým způsobem můžeme se e, bránit proti, e, ne, proti rizikům souvisejícím se, zásob, se zásobováním těmito materiály. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska um, můžeme uvažovat i o určité substituci eh, těch materiálů, které jsou rizikové. A ten čtvrtý bod, eh, což je zase můj osobní názor, je ten, že i když trhy jsou velice eh, silné a velice užitečné, nejsou tím všelékem, jak jsem již řekl, a um, že existují skutečně určité věci, které může naprosto zásadním způsobem ovlivňovat vláda. Já teď bych chtěl se zmínit o těch třech nejdůležitějších úlohách vlády. Za prvé je potřeba, aby vlády se postavily o to, aby mezinárodní obchod eh, netrpěl distorzí, to znamená nebyl deformovan. Za druhé, a to je velice důležité, opět je to tedy americký pohled, já nemohu zde hovořit o evropské situaci, ale z pohledu Spojených států jde o zlepšení eh, procesu schvalování nejrůznějších regulačních opatření eh, v oblasti získávání minerálu, ale také pro recyklaci. Já neříkám, že eh, ložiska eh, surovin a eh, recyklace by měly mít nějaké preferenční zacházení, co se týče schvalování různých regulačních opatření, ale chci jim říci, že Eh, ve Spojených státech hodně lidí, včetně mě, se domnívají, domnívá, že eh, ty schvalovací procesy jsou strašně časově náročné, jsou velice často velice obtížné <clears throat> a mm, proto se domníváme, že je potřeba právě eh, zlepšení tohoto procesu se věnovat. A za další ta úloha pro vlády spočívá v tom, že by měly usnadňovat eh, poskytování informací a analýz o výzkumu, o vývoji a tak dále eh, tak, abychom správně chápali situaci tak, jak existuje, tak, abychom eh, pochopili charakter těch různých problémů, abychom také mohli zlepšit rozhodovací procesy, abychom mohli zlepšit práci v oblasti výzkumu, vědy a vývoju. A je potřeba tady si uvědomit, že ta předkomerční fáze velice často není dostatečně finančně zajištěna ze strany privátního sektoru. A proto zde hraje roli u právě vláda. Já hovořím o celé životnosti všech minerálů a materiálů, jimi slovy eh, Eh, hovořím od toho geologického eh, kroku až eh, po otázku, po, po fázi likvidace, po případě recyklace. To jsou tedy ty mé čtyři názory, které možná jsou trošku nestrané, ale nicméně je považuji za důležité. Teď bych chtěl reagovat konkrétně na ty čtyři otázky, které jsem obdržel. Ta první otázka eh, zní takto, jakým způsobem se Spojené státy v současné době dívají <clears throat> na současnou situaci související se zabezpečením dodávek zdrojů. <clears throat> Musím říci, že ani ve Spojených státech, podobně jako v Evropě, neexistuje jeden <clears throat> jediný pohled na tuto věc. Existuje celá řada pohledů, které mezi sebou vzájemně soupeří, které se snaží získat pozornost eh, veřejných činitelů a uvidíme, jakým způsobem to nakonec dopadne. Kromě toho bych mohl snad ještě říci, že <clears throat> motivace nebo to, jakým způsobem eh, zabezpečení těchto dodávek eh, se dostalo do té veřejné sféry, se možná trošku liší od té evropské situace. V současné době se soustředíme ve Spojených státech na dvě oblasti. Za prvé tedy je to <clears throat> dostupnost těch kovů vzácných zemin z Číny, o tom jsme ostatně již e, slyšeli během toho dnešního slyšení tady. A za druhé je to oblast e, takzvaných čistých energií. <clears throat> A e, to souvisí s tím, že e, v současné době je mnoho lidí, kteří se domnívají, že větrná energie, sluneční energie, e, hybridní auta a další technologie na bázi čistých energií Ehm, <clears throat> také vyžadují ehm, určité množství, když možná ehm, menší množství kovů vzácných zem, zemin, eh, které jsme v minulosti zatím nepoužívali. Jinými slovy, určité kritické prvky skutečně by mohly eh, zabránit dalšímu rozvoji těchto čistých energií. A právě <clears throat> Eh, v této oblasti eh, se o těchto, eh, se o těchto věcech velice um, hovoří a také se tomu věnují média. To je tedy ehm, odpověď na první otázku. Ta druhá otázka se týká toho, jaké politiky provádí v současné době provádějí Spojené státy, aby zajistili zabezpečení dodávek z těchto zdrojů. Existuje celá řada legislativních i Eh, výkonných eh, eh, opatření, různé iniciativy, podobně jako tomu je i zde v Evropě. A myslím si, že není úplně jasné, jakým způsobem se bude tato politika vyvíjet v budoucnosti. A teď bych se chtěl zmínit o některých zásadních věcech, ke kterým došlo během posledního roku. Možná, že nejdůležitější vývoj, o kterém bych se chtěl zmínit, ehm, se e, týká toho, že naše Rada pro vědu a technologie vytvořila určitý podvýbor pro kritické a strategické e, minerály a jejich e, dodávky. Tomu se nevěnovala velká pozornost médií, ale nicméně myslím si, že v blízké budoucnosti se ukáže, že to byl jeden z nejdůležitějších kroků, i když pochopitelně tento podvýbor by měl mít na starosti právě nejrůznější politiky, a to na federální úrovni, e, související právě s dodávkami těchto kritických a vzácných e, surovin. Je to tedy podvýbor, ve kterém jsou zastoupeny e, všechny nejrůznější agentury, ale také je tam zastoupeno ministerstvo obrany, je tam ministerstvo energetiky, ministerstvo vnitra, také agentura pro životní prostředí a také naše eh, eh, eh, nadace pro rozvoj vědy. Čili to je určitý orgán, který by měl řídit a koordinovat politiky na federální úrovni. Další vývoj, ke kterému došlo v roce 2010, bylo rozhodnutí Ministerstva energetiky, které vydalo strategii kritických materiálů. A zde se Eh, hovoří právě o té eh, nepřístup, nepří, eh, toho, že nemáme přístup k těmto kritickým materiálům, což může znamenat překážku pro další rozvoj těch čistých energií. Ty materiály jsou k dispozici na internetu. Ministerstvo energetiky hovoří o třech prioritách nebo o třech pilířích, jak vy tomu říkáte, i když tyto priority se trošku odlišují od těch tří pilířů, které používáte v Evropě. Eh, hovoří se o diversifikaci světových dodávek a dále hledání eh, substitutů, eh, to znamená náhražek za ty minerály, které v současné době představují určité riziko a za třetí zvýšit recyklaci a, znov, a nové použití těch již používaných produktů. <clears throat> To tedy souvisí s touto novou strategií. Co se týče těch krátkodobých priorit, Tady se hovoří o třech akcích pro rok 2011. Za prvé je to rozvoj eh, integrovaného výzkumu, za druhé posílení eh, vnitřní kapacity Ministerstva pro energetiku eh, v oblasti získávání informací a analýz. Proč informací a analýz? Protože mnoho lidí se domnívá, že skutečně existují určité problémy související s tím, do jaké míry jsme schopni chápat všechny ty problémy související s přístupem k těmto materiálům a většinou hovoří o tom, že ten zásadní problém spočívá v tom, že neexistuje dostatečné množství informací o těchto věcích. To se týká všech těch různých vzácných nebo všech těch kovů. Velice často také tyto kovy se prodávají na trzích, které nejsou dostatečně transparentní. E, často e, je vyrábějí a používají pouze malé <clears throat> počty e, lidí. A proto informace skutečně je důležitá jako určitá konkurenční výhoda. Další věc, o které hovoří Ministerstvo energetiky, je posílení spolupráce s mezinárodními partnery, hlavně v Japonsku a v Evropě. Eh, je, eh, hovoří o tom, že je potřeba eh, dělat společné akce, které nám pomohou řešit všechny ty problémy, o kterých dnes hovoříme. To je tedy ta strategie kritických materiálů z pera pracovníků Ministerstva energetiky. Další krok, který byl velice důležitý, se týkal mezinárodního trhu. Vláda prezidenta Obamy v současné době se zabývá šetřením údajného porušení pravidel ze strany Eh, Čína, Číny, to znamená pravidel Světové obchodní organizace. Eh, to souvisí ostatně eh, s tím, že Číňané omezují export tak, aby měli určitou výhodu pro domácí výrobky produktů, které využívají právě tyto ušlechtilé kovy a že všechno směřují do vlastní výroby těchto věcí. Ehm, šlo tedy o šetření, eh, které iniciovali ehm, naši ehm, United Workers, což eh, jsou oceláři, kteří eh, žádají o to, aby se tato věc řešila na půdě Světové obchodní organizace. V roce 2010 eh, kromě toho eh, došlo také k řadě legislativních iniciativ, eh, které prošly jak senátem, tak kongresem. Ehm, všechny tyto iniciativy bohužel byly zamítnuty víceméně na posledním zasedání, nicméně ale nastartovaly určitou ehm, diskusi právě na půdě kongresu Uh, hovoří se zde o různých mechanismech, jakým způsobem i, i testovat nejrůznější eh, navrhovaná opatření ze strany vlády. Uh, Eh, ty hlavní myšlenky bych chtěl teď shrnout. Otázka to, čem říká stockpile nebo získávání um, zásob, dále to souvisí s půjčkami, dále to souvisí s racionalizací uh, toho schvalovacího procesu, který souvisí s ochranou životního prostředí, posilování informací a analýz, výzkum a vývoj a dále potom výchova a vzdělávání. Je pravděpodobné, že některé tyto nové legislativní akty uh, Eh, budou znovu projednávány na dalším zasedání našeho kongresu, eh, které se bude konat na začátku příštího měsíce. Ukážeme, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Pardon. Eh, vaše třetí otázka se týká, jaká je úloha vědy a vývoje. Já jako akademický pracovník si myslím, že toto je naprosto klíčová otázka která nám pomůže řešit tyto věci z dlouhodobého hlediska, to znamená po dobu celého, celé životnosti eh, od geologického výzkumu až po likvidaci, po případě recyklaci. Na závěr jste se mě ptali, jakým způsobem může spolupracovat Evropská unie s Spojenými státy. V této oblasti myslím si, že ty dvě nej Eh, důležitější oblasti, které doufám, že, kterým budeme věnovat pozornost, je otázka získávání informací, sdílení informací, eh, analýzy, protože informace a analýzy nám umožní lépe pochopit všechny tyto otázky, umožní nám také dělat lepší rozhodnutí v této oblasti a reagovat na ty nejdůležitější věci, a dále potom je to spolupráce ve výzkumu a vývoji. V obou těchto oblastech si myslím, že spolupráce bude znamenat eh, práci týmů, eh, eh, ve kterých budou zastoupeny nejen vlády, ale také různá průmyslová odvětví a akademické instituce. Takže eh, eh, já jsem hovořil teď o své do určité míry nestranosti, o svých čtyřech eh, nápadech a také jsem se pokusil reagovat na vámi předložené otázky. Děkuji vám za pozornost a velice se těším na další prezentace a také na možnost reagovat na vaše dotazy v diskusi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a dovolím si požádat jako dalšího o slovo pana Paulo de Za, ředitele pro trvalé udržitelné energie u Světové banky, abychom i z této strany získali informace k mezinárodním otázkám v této souvislosti. Máte slovo, prosím, pěkně. Děkuji, pane předsedo, je mi velkým potěšením a e, ctí, že zde mohu vystupovat prezentovat eh, tuto tématiku z hlediska Světové banky. Světová banka ne představuje žádnou specifickou vládu nebo eh, nepřed, nepředkládá žádné materiály vládám, ale přesto eh, pomáhá vládám při vytváření správných politik pro těžební průmysl. Než začnu, chtěl bych si několik charakteristik nerostného bohatství. Vyžadují specifickou pozornost z hlediska obchodních eh, pravidel obchodní politiky. Politiky v prvé řadě je to umístění. Neinvestujeme do eh, těžebního průmyslu, kde chceme, ale tam, kde se nacházejí. Takže klíčovým kritériem investování jsou geologické aspekty. A když eh, hovoříme o obchodu a investování do surovin, není to pouze otázka eh, eh, správného umístění kapitálu a pracovní síly. Jde tu o další aspekty. Druhým důležitým prvkem je skutečnost, že se jedná o odvětví, kde lze dosáhnout značného zisku. Pan profesor hovořil o charakteristických eh, rysech eh, a aspektech životního prostředí, těch ložiscích, ale některé mohou být opravdu velice ziskové. Někdy se hovoří o super ziscích, ale u surovin je tu vyjednávání mezi výrobci a spotřebiteli o podílu. A samozřejmě kupující se snaží dosáhnout co nejlepší ceny, ale výrobci se zcela přirozeně snaží také docílit co nejlepší ceny. Takže při tom e, vyjednávání vzniká vždy určité e, napětí Eh, jak dosáhnout tedy toho dobrého zisku u nerostných surovin. A já se spíše zaměřím na těžbu než eh, na získávání eh, ropy, ale obě odvětví zanechávají velkou ekologickou stopu zemí, kde dochází k těžbě ropných produktů, tak eh, hovoříme o milionech dolarů investic a jsou to eh, eh, roční rozpočty, které jsou značné. Jsou to tedy investice, které narušují tradiční způsob života v těchto místech a mají také velice důležité dopady podle našeho názoru na definování eh, obchodní politiky a strategie nerostných surovin v zemích Evropské unie. Takže eh, abych to zhrnul, jsme jedním z nejdůležitějších poskytovatelů eh, politického poradenství v zemích bohatých eh, na nerostná suroviny, v rozvojových zemích eh, podporujeme přes 120 zemí a to eh, vyžaduje vytvořit tento rámec údaje a informace pro vlády, aby mohly činit lepší rozhodnutí a aby mohli posilovat své schopnosti eh, při vyjednávání o eh, cenách eh, s velkými společnostmi těžebními společnostmi. Hovořil jsem o úloze mezinárodních institucí v oblasti přírodního nerostného bohatství našeho pohledu spatřujeme svůj úkol ve dvou oblastech, a to je obchod a vývoj. Co se týče obchodu, takže eh, VTO je eh, eh, hlavní instituci, která vytváří hlavní pravidla Světová banka. Nicméně poskytuje poradenství vládám v oblasti obchodní politiky a suroviny jsou klíčovými prvky má to vést k nediskriminaci strojů eh, a kapitálu. Chtěli bychom eh, vytvářet eh, stejné podmínky, aby se využívalo stejných kritérií na základě mezinárodních obchodních pravidel, ale i národní eh, legislativy zemí, kde se nacházejí tyto suroviny eh, eh, restrikce vývozu asi nebudou z dlouhodobého hlediska účinné, to bychom neměli přehánět z hlediska cen a krátkodobě Eh, poptávky, aby to nemělo negativní dopad na dlouhodobý vývoj na trhu eh, vyrábějících zemí. A další obava, která se týká každého, je volatilita cen. Ropa eh, je bez pochyby komoditou, které věnují všichni pozornost a také nárůst cen potravin v uplynulých letech, které vykazují tendenci k mnohem větší volatilitě, než tomu bylo v minulosti a to opět otvírá eh, možnost pro intervence v jiných oblastech ze strany eh, více národních společností, které trvají na transparentnosti údajů eh, na klíčových surovinových trzích vzhledem k produkce, ke spotřebě a samozřejmě k obchodu a k tvorbě cen. Diskutovalo se na evropské úrovni o některých iniciativách eh, na úrovni ke 20 aby se zvýšila transparentnost údajů eh, na komoditních trzích a to můžeme také podpořit. Co se týče surovin, hlavní přístup se zaměřuje na vývoj, vývoj těžebního průmyslu, který může mít začný pákový efekt na rozvoj zemí bohatých na suroviny v rozvojovém světě a posledních letech bylo objeveno mnoho zdrojů díky výzkumu a rozvoj těžebního průmyslu může opravdu přispět k kvalitě života v těchto zemích bohatých na nerostná bohatství. A Domníváme se, že nerostné bohatství rozhodně je určitou eh, možností vytvářet politiky a přírodní zdroj se může tedy převést na lidský kapitál a jiný kapitál a svou hlavní roli v této oblasti spatřujeme, abychom pomohli těmto zemím eh, na cestě k této transformace. Zaměřujeme se zejména na pět oblastí a jsme přesvědčeni, že jsou podstatné v těchto zemích bohatých na suroviny, aby transformovali i své bohatství na trvalý udržitelný kapitál. Jsou to tedy strategi- surovinové strategie z dovážejících zemí v kontextu k EU. Jedna poznámka v minulosti dovážející země se zaměřovali zejména na cenu jako eh, hlavní indikátor eh, dodávek surovin, ale od roku 2004 rychlý na růst eh, zemí, které se označují jako BRIC s vysokým eh, hospodářským růstem eh, generovaly nové poměry na těchto trzích a nový přístup. Některé ze zemí BRICS se snažili eh, profitovat z této role surovin a překonat tak svůj handicap a investovat do surovin a do obchodování s nimi a transformovali je na obchodní politiku tomto ohledu je to například vytvoření dobré infrastruktury surovin a možnost rozšířit důležitý eh, počet eh, úvěrů pro tyto země, úvěry, půjčky do infrastruktury, aby mohli rozvíjet těžbu surovin. Takže můj návrh pro tradiční hráče, dovozce těchto trhů je, aby tradiční politiku přizpůsobili. A hlavním prvkem z pohledu Světové banky a mezinárodních institucí je rozvíjet aktivní politiku s těmito zeměmi, abych tedy parafrázoval tradiční eh, vyjádření, aby vznikla situace eh, příznivá pro všechny, aby bylo možné také eh, v těchto zemích podporovat trvalý udržitelný rozvoj. Surov potravinová eh, strategie pro evropské země eh, se zaměřuje na strategii dodávek z eh, zemí bohatých na suroviny, tak se budou vytvářet priority rozvoje. To je, jak vám tedy mohu pomoci vytvářet nerostné bohatství tak, abych tedy z toho profitoval já při transformaci hospodářství a i vy, protože tato aktivita zlepší život vašeho obyvatelstva, kvalitu služeb, tedy toto začlenění dodavatelské politiky do politiky národního rozvoje v zemích bohatých na suroviny je klíčovým prvkem úspěchu té nové politiky dodávek. A dalším důležitým bodem je transparentnost. To může ovlivňovat dobré fungování trhu s komoditami. Někdy pozorujeme nedostatek transparentnosti při vyjednávání ale už došlo k celé řadě iniciativ a věříme, že pod, efektivní podpora strategií dodávek může podpořit transparentnost na trzích s surovinami. Za třetí, třetím faktorem, jak jsem již o tom hovořil, je skutečnost, že od roku 2004 je e, těžba surovin lice zisková a země, které je vyvážejí, usilují o e, správnou úhradu, takže jsou to fiskální režimy pro rozvoj a export surovin které získávají na významu při vyjednávání, při politice spolupráce s zeměmi dodávajícími suroviny. suroviny. A je tu pravidlo transparentní platba daní, to je tedy preferovaný způsob. Mnohdy se developeři obracejí na tyto země, požadují preferenční zacházení a výměnou nabízejí eh, návrhy, které nejsou ve prospěch této země, takže tedy korektní, spravedlivé dohody jsou velice důležité v této strategii. Vývozci surovin se snaží přidat hodnotu k těmto produktům a to je proti rozvojové politice rozvojových zemí, které snaží doda- je dodávat do do rozvoje. Ale to neznamená tedy snižovat tento vývoj stále více zemí bohatých na suroviny. Mají projekty těžby, které jsou skvělými příležitostmi pro eh, klastry celých eh, těžebních podniků. Projekty těžebního prostředí průmyslu v zemích, jako je Chile nebo Botswana, afrických zemích, se rozvíjejí úspěšně. Představují růst a rozvoj malých a středně velkých podniků v těchto zemích. To je také důležitý faktor, který je třeba vzít v potaz, protože to opravdu odpovídá skutečným ambicím té eh, exportní země. A poslední otázka, o které jsem se zmiňoval i na začátku, je to místní společenství. Neznamená to pouze eh, poskytovat eh, výměnu a platit řádné ceny. Je třeba zajistit, aby obyvatelstvo, kterého se tento vývoj to produkce surovin přímo dotýká, eh, měli také přínos z tohoto vývoje, eh, protože by tu mohly vzniknout konflikty, jak eh, jsme toho svědky v latinskoamerických zemích, kdy místní obyvatelstvo někdy protestuje proti projektům těžby ropy, protože mají pocit, že z toho nic nemají že pro toto obyvatelstvo by bylo lepší eh, nechat suroviny a počkat, až se ty podmínky zlepší. Chtěl bych tedy z toho vyvodit, jaký, jaké by mohly být eh, potenciální nástroje pro vytváření a posílení politiky využití surovin. Většina z těchto nástrojů tu již zazněla. Chtěl bych pouze připomenout některé z těch nejjasnějších. Číslem jedna je posílení eh, kapacit těchto zemí, aby eh, vyjednali eh, dobré ceny, dobré smlouvy, protože některé ty obchody nabízené eh, vládám těchto zemí zahrnují investice do trhu, sofistikované finanční postupy, tak je tedy podstatné, aby vlády těchto zemí věděly, co dělají, aby rozhodovali na zdravém základě. To se netýká jenom Světové banky, ale i jiných eh, institucí jako Africká banka které se snaží eh, zajistit, že když se podepisují dohody s mezinárodními eh, investory, aby země věděli, co dělají, aby to bylo transparentní. Za druhé, vlády potřebují eh, vědět, o čem vyjednávají. Politika surovin byla charakterizována ekonomickým světem jako hřbitov informací promiňte, asymetrií informací. E, jsou tu geologické charakteristiky ložisek, do kterých se investuje, ale potom máme zase některé vlády, které mají velice málo informací e, o vlastních zdrojích takže to je potenciální oblast spolupráce, jak tedy investovat do získávání geologických informací v těchto zemích. Samozřejmě zajistit transparentnost informací na surovinových trzích a nejdůležitější doporučení. Nakonec je třeba zajistit transparentnost trhů, eh, dobré vyjednávání vlád a e, sociální slučitelnost je třeba, aby tyto země zajistili transparentnost, spravedlivý přístup k vyjednávání a zodpovědnost. Děkuji vám. Děkuji vám nesmírně srdečně za vaše podrobné informace a dovolte, abych předal jako poslednímu řečníkovi panu Sužerosiemu zástupci ředitele bez oddělení bezpečnosti potravinového hospodářského rozvoje Evropské ministerstva pro evropské záležitosti a zahraniční záležitosti z Francie. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, dámy a páni, já bych především chtěl nesmírně poděkovat výboru eh, pro průmysl a výzkum Evropského parlamentu za mm, jeho pozvání, abych vám představil, jak se bude stavět Francie z titulu předsednictví G20 k otázce surovin. Nejprve bych vám rád připomněl, že otázka surovin a Zejména otázka volatility cen těchto surovin je jednou z velkých priorit francouzského předsednictví G20. Předseda, prezident republiky měl příležitost to připomenout naposledy v pondělí na příležitosti tiskové konference u příležitosti zahájení francouzského předsednictví G20 a G8. Proč má toto téma pro nás prioritu? Eh, konstatujeme následující. Eh, za prvé, na trzích surovin existuje napětí mezi nabídkou a poptávkou. Eh, v dlouhodobém měřítku samozřejmě s perspektivou růstu poptávky, zatímco nabídka zřejmě zůstane poměrně omezená. Sledujeme tady také Eh, eh, zvláštní rozvoj, eh, rozvoj finančních trhů, které se odvozují od komodity surovin, které konstatují přehnanou volatilitu, zejména v oblasti trhu se surovin. Je to volatilita, která eh, se projevuje eh, s určitým rozpojením mezi rozvojem cen a mezi potřebou trhu, to znamená výrobou, spotřebou i skladováním. Mm, proč G20 se věnuje tomuto tématu prioritně? Protože G20 schromažďuje nejvýznamnější ekonomiky světa, které představují vlastně nejvýznamnější sektor oblasti surovin. Eh, jednání G20 eh, v oblasti surovin začala dávno před francouzským předsednictvím, eh, kdy se G20 zaobírala právě volatilitou cen a v oblasti surovin a k tomu se vyjadřilo prohlášení setkání G20 v Pittsburghu i v Torontu. Eh, já bych rozdělil svou prezentaci do dvou částí. První část, zde bych si eh, navrhl vám představit to, co eh, si představujeme učinit v oblasti trhů, finančních trhů a za druhé, ta druhá část, náš přístup, co se týče k přístupu surovin jako takovým, zejména se zdůrazněním energetických surovin, zemědělských a potravinářských surovin, protože to jsou všechno trhy, které jsou nejstrukturovanější v této oblasti, v oblasti G20. Nejprve tedy k finančním trhům. Finance eh, je cílem práce G20 již po dlouhou dobu. Eh, budeme pracovat během francouzského předsednictví na základě závěru ze Seulu, eh, které byly schváleny v listopadu minulého roku. Eh, kdy byl svěřen mandát Mezinárodní, eh, eh, Mezinárodní komisi bezpečnosti, International Commission of Security, abychom pracovali nad dohledem a reglementací finančních trhů, které se zaobírají deriváty z oblasti surovin. V dubnu tohoto roku bude zpracována zpráva, která bude zkoumána a právě z, z hlediska finanční stability. Naším cílem není samozřejmě zakázat spekulaci, to by prostě nebylo vůbec možné. Bude to Eh, spíše zpracovat základní principy, eh, které partneři G20 budou aplikovat na finančních trzích právě v oblasti surovin. Je to zásada, kdy se jedná především o transparentnost. Transparentnost operací jako takových s tím cíle, aby celý komplex operací týkajících se derivátů vyplývajících ze surovin byly známé a v současné době totiž dochází k četným eh, po operacím ve značném objemu, eh, kde prostě eh, se obchoduje ale je třeba, abychom měli prohlášení o těchto operacích a aby tedy byly známé. Dále se jedná o to, aby existovala lepší transparentnost o těch, kteří operují s těmito záležitostmi a budeme definovat instrumenty, které nám umožňují etablovat eh, spojení mezi obchodními a neobchodními aktéry eh, s tím cílem eh, získávání financí. Jedná se také o to, abychom zabezpečili, že žádná, nikd, žádný účastník trhu nebude zaujímat takovou pozici, eh, která by deformovala mechanismy týkající se eh, cen. Bude se jednat o zlepšení kooperace mezi eh, regulátory finančního trhu a regulátory fyzických trhů. Tato práce týkající se na, na finančních trhů bude završena zprávou kterou vypracuje studijní skupina, která eh, by měla eh, eh, podávat zprávu o finanční sekci G20, kde pohovoří o důsledcích volatility v oblasti surovin a zejména o makroekonomické reglementaci a o tom, jaký eh, důsledek by mohla mít tato volatilita cen v oblasti surovin, eh, například na cenu potravin. Za druhou věc, kterou eh, navrhujeme, je udělat opatření v oblasti fyzického trhu. Eh, začíná se v oblasti energetiky, eh, kde již byly zahájeny práce a během francouzského předsednictví my budeme pokračovat v těchto pracech. Rád bych vám připomněl, že práce se věnují zlepšení transparentnosti informací zejména eh, na základě iniciativy Joint Data Oil Initiative. Jedná se o to zlepšit také eh, pravidelnost eh, při předávání informací na trhu a jedná se také o získávání co možná nejkompletnější informace týkající se jak zásob, tak investice v oblasti ropy sektoru ropy. Kromě transparentnosti informací, tato energetická skupina G20 či skupina pro energii G20 bude pracovat na tom, aby se zlepšil dialog mezi výrobcem a spotřebitelem, samozřejmě se zapojením Mezinárodní agentury pro energii. Navrhli jsme také partnerství eh, nad rámec reční spolupráce eh, v rámci transparentnosti dialogu mezi výrobcem a spotřebitelem také zahájení prací eh, v oblasti čistých energií a energetické účinnosti, což už bylo vlastně vytýčeno touto komisí a vaším výborem. Co se týče eh, oblasti eh, potravin, tady se jedná vlastně o nový sektor, o nové pole, protože G20, i když se dotýkala této otázky, tak doposud vlastně nikdy intenzivně nepracovala na, v této oblasti za účelem snížení volatility cen v oblasti potravin a dopadu, které to může mít na nejslabší uh, Eh, obyvatelstva. Čili tady bude vypracován, eh, bude dopracován plán, který již byl zpracován v Seulu. Eh, účastní se ho osm mezinárodních organizací a bude se zpracovávat koncem března zpráva těchto osm mezinárodních organizací, kterých se to týká, e, jsou to e, Organizace pro bezpečnost potravin, e, Světová obchodní organizace, Organizace pro zemědělství, Komise OSN pro obchod a rozvoj, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Organizace pro hospodářskou spolupráci. Tento mandát byl tedy udělen v rámci rozvoje, eh, protože nám se jedná o zabezpečení rozvoje a bezpečnosti potravin Eh, my jsme nabídli našim pracovníkům, našim partnerům, že bychom zorganizovali koncem měsíce června schůzku k otázkám zemědělskům v rámci G20, abychom právě hovořili o otázkách volatility cen v oblasti surovin a zejména v oblasti potravin. V jakých eh, intencích chceme pracovat? Jistě vás nepřekvapí, že zásadním tématem bude opět transparentnost informace, mezinárodní koordinace která by měla umožnit věnovat se eh, takovým, takovým otázkám jako restrikci, eh, inform, restrikci opatření, politika skladování, eh, pokrývání a pojištění, aby se chránili ti nejpotřebnější. A čtvrté téma zvýšení produkce a zintenzivnění zemědělské výroby ve spojení se zahájením zásadu, eh, zásady aplikování odpovědného investování v oblasti zemědělství. V eh, Závěrem bych vám řekl, že v tomto tématu je vlastně hlavním motem spolupráce. Spolupráce se všemi v rámci G20. Jedná se o relativně nové téma, pravidla eh, práce G20 vyžadují jednomyslnost, čili tady se nejedná o upřednostňování jednotlivých jednotlivých eh, výhod, ale jedná se o to, aby se usilovalo eh, dospět ke snaze. Eh, co se týče surovin, které jsou nezemědělské a neenergetické, ty nejsou specificky vysledovány pro určitou konkrétní práci, ale budou se pojednávat v rámci finančních a fyzických trhů a to by nám mělo umožnit, abychom zlepšili uh, reakci mezinárodního společenství vůči tomuto specifickému fenomenu, což je volatilita cen v oblasti surovin. Samozřejmě počítáme se spoluprací všech našich partnerů, zejména našich evropských partnerů, eh, protože eh, témata, nad nimiž budeme pracovat, jsou naprosto v souladu s přístupem Evropské unie k této otázce, eh, kde se, což se manifestuje existuje ve sdělení komise o iniciativě v oblasti surovin a my teď skutečně eh, velice netrpělivě očekáváme její revidovanou verzi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, Myslíme, že to bylo nutné. Získali jsme celou řadu doplňujících informací z jiného pohledu a už se první hlásí o slovo. Může začít kolega Balčitis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych všem referentům velice poděkoval za podrobné informace ve vztahu k surovinám. Je samozřejmé, že dnešní diskuze ovlivní další politiku Evropské unie a projeví se i na mezinárodní úrovni. Pan profesor se úvodem zmiňoval o tom, že bychom si neměli bezpodmínečně dělat starosti o, ohledně vztahů surovin, ale zamyslet se nad eh, současnou situací na světě. Ta ukazuje, že země, které těží nerosty, které se dováží do Evropské unie, eh, trpí stále větší politickou nestabilitou. Rád bych to ukázal v souvislosti s informacemi o tom, že nárůst cen od roku 2004 měl velké dopady i na politickou situaci v těchto zemích. Proto bych se chtěl zeptat, zda tato politická situace nemá naopak eh, dopady na eh, těžbu surovin ještě přednedávnem velké podniky samostatně uzavíraly smlouvy a také dovážely suroviny, ale informace ukazují, že se transparentnost snižují a ty prostředky, které vynakládáme v Africe i v Ázii, se používají spíše k financování kriminální činnosti. Jeden příklad, který se týkal cesty přes Čínu, protože Čína má vlastně dozor eh, nad eh, eh, vývojem a politikou na celém světě, proto bychom měli požádat státy, aby se podívali a zpřísnili podmínky vývozu, aby se nám podařilo dosáhnout společných cílů v Evropské unii i v USA. Tak bychom přispěli i k politické stabilitě v těchto zemích které jsou vývozními zeměmi. Tak eh, eh, Děkuji. Dovolte, abych nejprve velice poděkovala za zajímavé prezentace našich tří hostů. Bylo velice zajímavé si vyslechnout, jakou roli hraje Světová banka, kdy usilujeme o dosažení určité rovnováhy mezi zeměmi, které nám dodávají suroviny a mezi zeměmi, které tyto suroviny nakupují. Mám dvě otázky. Ty zemědělské suroviny které se staly předmětem diskuzí v poslední době, představují nesmírně důležitou otázku. A převládá tu určitá nejistota. Když hovoříme o strategických surovinách, tak tím nemyslíme automaticky i zemědělské suroviny. Znamená to, že by tu mohlo být určité nebezpečí, když bychom se chtěli, eh, kdybychom usilovali o označování všechno stejným pojmem. Pro nás je to důležité a když se to formuluje velice uh, obecně. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast, ale celá otázka cen potravin nebo i potravinová krize, to souvisí s vlastní politikou Evropské unie, ale samozřejmě to souvisí i s surovinami, které jsou v centru surovinové strategie Evropské unie. Tak bychom snad se měli zaměřit i na e, jiné aspekty. Teď e, se nejprve snažíme zamýšlet nad tím, jak postupovat dále v otázce surovin, a to zejména e, v těch oblastech, kdy o nich musí rozhodovat Evropská unie. Hovořili jsme o Číně, o Africe, také o Arktidě, to je nová oblast, kde se vyvíjí nové plány, jak využít tamních eh, surovin. Bude třeba, aby se sešli nejrůznější aktéři, uzavírali smlouvy a vyjednávali. Můžeme tedy v oblasti Arktidy dosáhnout lepších podmínek, než jak tomu bylo v jiných částech světa, kdy jsme vykořišťovali jenom tyto zdroje. Právě eh, se teď jedná o tom, jaká má být další budoucnost Arktidy. Děkuji Měl bych ještě další otázku, která mě napadá na pana profesora Egerta. Pane profesore, vy jste v podstatě řekl, že otázku nedostatku e, zdrojů můžeme e, brát s větším klidem, že těch surovin je dostatek a chtěl bych e, slyšet něco více než pouze tuto větu. Jak jste dospěl k tomuto vyjádření? Jaké důsledky z toho vyvozujete? Protože Eh, to může mít i jiné dopady než to, co bylo předmětem diskuze v prvé části dnešního dne. Potom se hlásí ještě hlásil o slovo kolega Bytikofer, který právě opustil sál. Navrhuji, abychom začali tedy s odpověďmi. Začneme u pana Sima. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je třeba diferencovaný přístup eh, v oblasti produktů jistě. Ano, Jestli tomu tak je a tak jsme to zvolili v G20, protože jsem vám představil, že pracujeme na třemi poli finančním trhým, trhem, kde se nečiní takový rozdíl mezi výrobky. Potom eh, zemědělské trhy s experty z oblasti bezpečnosti potravin, zemědělství a zemědělských výrobků a eh, na druhou stranu eh, trhy s energií. To znamená, je třeba, ano, je třeba rozlišování. To je zásada, s kterou pře pracujeme. Samozřejmě eh, transparentnost, transparentnost informací, dialog mezi výrobci a spotřebiteli. To je zásada, která se aplikuje vlastně ve všech trzích. A Arktida není otázkou eh, současného jednání. Děkuji. Um. Smím nyní požádat eh, pana kolegu ze Světové banky, kdybyste byl tak laskav a mohl zareagoval eh, na příspěvky, které zazněly. Nemusíte, ale můžete. Eh, Děkuji, děkuji. Já pouze eh, stručně se zmíním o tom nedostatku eh, surovin. Já eh, souhlasím s panem profesorem Egertem. Myslím si, že skutečně nemůžeme hovořit o nějakém nedostatku. Dokonce i, i když existují určité, určité napětí v oblasti zásobování těch, těmito eh, minerály. Eh, to často souvisí nejen s politickou nestabilitou daných zemí, ale často také to souvisí eh, se špatným počasím, které vede k celé řadě výpadků v celém tom řetězci zásobovacím. Často se hovoří o tom, že arktická oblast je <clears throat> jakousi svatyní, kde skutečně ekologické otázky jsou eh, prioritní. Ale i tady můžeme hovořit o určitém eh, napětí eh, v oblasti mezinárodních smluv na jedné straně a na druhé straně povolování <clears throat> toho, aby nejrůznější společnosti využívaly svých kapacit k tomu, aby zde dělali další průzkumy. <clears throat> Myslím si, že k tomu potřebujeme ještě další diskusy. Děkuji. A teď profesor Eget. Já bych rád reagoval eh, na to, co říkal pan předseda, který mě vyzval eh, k tomu, abych reagoval na to, co jsem řekl, jestli skutečně si myslí, že jsem jaksi v pohodě, abych řekl v úvozovkách, co se týče dostupnosti surovin. <clears throat> Myslím si, eh, že existuje několik určitých faktorů v této oblasti. Za prvé je to geologický eh, prvek, jestli vůbec existuje eh, takový zdroj v zemské kůře. Pokud existuje takový zdroj, tak máme příslušnou technologii, která nám umožní získávat tyto zdroje způsobem, který je efektivní Eh, dále je tady ještě třetí dimenze této dostupnosti a to je environmentální, sociální, geopolitická dimenze. To znamená, eh, to souvisí s otázkou, jestli eh, můžeme těžit v souladu s environmentálními otázkami, sociální kvality života a tak dále, jestli můžeme uh, odpovídat skutečně na preference místních komunit, eh, které mají svůj názor na eh, tuto těžbu. Ehm, jsou eh, tyto věci skutečně konsistentní s veřejnou politikou. A nakonec je tady ještě ta dimenze ekonomická která souvisí s touto dostupností. Jinými slovy, eh, můžeme eh, udělat eh, něco pro to, aby recyklace, zpracování a tak dále byly jak environmentálně, tak sociálně přijatelné a současně umožňovaly těm zainteresovaným stranám, aby z toho měli zisk. Já se snažím říci, že existuje zde poměrně široká generalizace uh, <clears throat> Myslím si, že ta geopolitická otázka by neměla být tou nejvíce závaznou eh, překážkou. Relativně můžeme hovořit o další dimenzi dostupnosti a to je podle mého názoru eh, otázka eh, dalších překážek, čili takovým způsobem bych reagoval na to, co jste se z mě ptal. A tady bych asi už přestal hovořit. Co se týče té situace v arktické oblasti, na to asi bych nechtěl reagovat. Dále zde byla otázka, jestli Evropská unie má příliš velké ambice nebo jestli je příliš um, jaksi rozsáhla nebo příliš široce přistupuje k těmto věcem z hlediska nejrůznějších věcí, včetně cenové volatility a tak dále. Uh, já eh, souhlasím eh, s tím, co s tím dále souvisí a sice, že to se týká celé řady otázek, které svým charakterem jsou odlišné a otázka, jestli by měly být všechny řešeny v rámci jedné komplexní politiky. Na to já skutečně nemám názor a nemohu se k tomu vyjádřit. Já si myslím, že skutečně ode mě to je všechno. V tom případě v případě nyní dávám slovo panu Bytykopovi. Ano, pane předsedo, děkuji. Já mám otázku na všechny tři experty. Nejprve bych se zeptal pana Egerta. Pane profesore, eh, eh, reprezentant obchodní politiky USA, tuto petici United Steel Workers eh, je, ne, nevzal v úvahu Eh, to znamená, proto by mě zajímalo, jak to interpretujete vy. Je to jenom diplomatické rozhodnutí nereagovat na tomto místě, eh, aby se nevyvolal konflikt eh, v rámci nějakého sledování postupu Světové obchodní organizace, anebo je to jenom Eh, v důsledku intervence Číňanů paní eh, Clintonové, nebo se to dále ještě zkoumá. Šlo o petici United Steelworkers. Eh, ještě mám dvě otázky na pana Desu. Vy jste hodně, na pana Desu. Vy jste hovořil o transparentnosti hodně. Existuje celá řada iniciativ k transparentnosti, jako například iniciativa myslím, že se to jmenuje Say What You Pay, řekni, co platíš, existují různé iniciativy a i v rámci Dodd-Frank legislativy ve, spojené, ve Spojených státech, to znamená v revizi pravidel finančního trhu, existuje předpis, podle něhož má být vytvořena specifická transparentnost pro kritické materiály které mohou pocházet třeba v oblast, z oblasti občanské vále, kde je tedy třeba vyjevit jak si místo původu. Považujete to za pozitivní přístup? Podpořil byste to? A pro pana Egerta bych měl ještě jednu otázečku. Práce na této speciální části legislativy Dodd-Frank pokračuje? Podle, máte o tom nějaké informace? Uh, a na pana Sema bych měl dvě otázky. Za prvé otázku týkající se spekulací. Vy jste poukázal na to, že se má vytvořit instrument na to, aby se eh, postupovalo proti spekulacím, ale je to tedy něco, co už existuje v americké legislativě, ale skoro se to neaplikovalo a komentáře, které jsem četl, alespoň já, spíše vycházejí z toho, že to není žádný příliš účinný nástroj. Jaké e, kroky e, zvažujete nad rámec tohoto opatření? A druhá otázka, francouzská předsednictví Eh, teď se zase chce, chce věnovat oblasti spekulací, zejména v, země, v oblasti zemědělských produktů. Eh, eh, proč tuto spekulaci netematizujete také v oblasti s průmyslovými mm, surovinami? Nevidíte v této oblasti takový problém, nebo jste se spíše chtěli soustředit na něco, co ku příkladu ve Francii má větší politickou důležitost, nebo jak tedy se vysvětluje tato priorita? priorita a vidíte eventuálně možnost některých nástrojů, které by v souvislosti eh, s agrárními zem, zemědělskými surovinami byly potom být aplikovány také na průmyslové suroviny. A vy jste hovořil také o asymetrii, pane Doso, mezi chudými a bohatými rozvinutými zeměmi. Uh, Eh, já jsem zvažoval, že by mohl dojít k určit, mohl by být určitým výho, určitou výhodou evropské politiky, kdybychom se intenzivně po se snažili využít této asymetrie proto, abychom se snažili být dobrými partnery, jinak než jiní jejich partneři. Možná, že byste to mohl krátce okomentovat. Děkuji mnohokrát, takže se pokusíme ještě okolo odpovědí. Možná, že začneme panem Sánem. Sámen. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče spekulace v oblasti surovin obecně, myslím si, že v rámci francouzského předsednictví ke dvacítky můžeme vlastně završit i průmyslové suroviny, eh, stejně tak jako zemědělské v té oblasti eh, finančních trhů. Ale finanční trhy totiž nedělají vlastně rozlišení, o jaký druh suroviny se jedná eh, kde tedy si investoři přejí investovat proto, aby diverzifikovali své intenziv, investice. Máme také studijní skupinu, která bude zkoumat makroekonomické dopady volatility cen a kde zde také nedochází k rozlišení surovin. Tady jsou zahrnuty všechny tři, průmyslové, energetické i zemědělské. Proč budeme mít více strukturovanou práci v oblasti zemědělských a energetických surovin? V oblasti energie proto, že se jedná o pokračování prací, které již byly uskutečněny eh, v G20 a u oblasti zemědělských surovin se jedná také o akční plán evropské, eh, o akční plán, eh, čili Eh, máme tady také vůli vytvořit určitou strukturu proto, to, eh, eh, abychom vypracovali i určité studie v oblasti těch průmyslových surovin. Co se týče omezování, omezování restrikcí, tady je třeba vidět, že se jedná o jakýsi balíčkový přístup. Máme přístup týkající se revize uskutečňování příslušné evropské směrnice, ale omezení by nic neposloužilo, kdyby nebylo možno ho aplikovat na operátory, kteří zatím nespadali pod regulaci evropských trhů. Je třeba, abychom skutečně znali operace, abychom věděli, co, jaké operace se provádějí mimo eh, reg, regulovaných trhů, abychom mohli lépe pracovat nad opatřeními, které je možno potom uskutečnit. A také usilujeme o koordinaci mezi finančními a fyzickými fyzickými regulátory, abychom zjistili, eh, jaké jistoty můžeme mít v oblasti investice trhu na základě kooperace a výměny informací, výměny analýz dohlížecích orgánů nad fyzickými a dohlížecích orgánů nad eh, finančními trhy eh, abychom mohli vypracovat příhodnější nástroje a mohli lépe reagovat. A samozřejmě omezení pozic jako takových eh, musí eh, být omezeno eh, v rámci regulace trhu. Děkuji. Děkuji. Promiň. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych komentovat tu otázku transparentnosti, protože se domnívám, že je to opravdu velice důležité. Od roku 2004, kdy stoupaly ceny komodit, tak volatilita cen pokračuje a znemožňuje skutečnou kontrolu příjmů získávaných z surovin. Takže transparentnost je podstatným prvkem jakékoliv surovinové politiky, jakož i na straně dovozců, jak eh, říká oxfordský profesor, transparentnost je důležitá. Každá země by měla s ní začít u surovinové politiky, ale nezastavit se tam je třeba je ještě jít dále. Transparentnost těžebního průmyslu. A nyní bylo provedeno vyhodnocení pěti zemí, jak uplatňují pravidla na úrovni společenství občanské společnosti eh, zkoumaných zemí. To bylo poněkud frustrující. Ten dialog byl sice dobrý, ale jak transparentnost přispěje ke zlepšení eh, podmínek vývoje v této zemi, jak je možné zlepšit kvalitu uzavíraných obchodů vládami, eh, do jaké míry to zlepšuje náš život, my to nevidíme. Takže tato Transparentnost je nesmírně důležitá, ale mezinárodní společenství chce, abychom ji rozšířili i na jiné oblasti. Jsou to dvě klíčové otázky, aby bylo známo, kolik získává eh, vláda eh, z produkce těchto komodit eh, na daních a co vláda učiní s těmito prostředky a jaké rozpočtové procesy se uplatňují, aby se rozumně nakládalo s těmito prostředky a jakmile tedy víme, jaké jsou příjmy vlád, potom obyvatelstvo chce znát podmínky e, dojednaných smluv, jsou spravedlivé a e, odpovídají těm nárokům. Protože jsme na půdě parlamentu, chtěl bych vyzvat všechny poslance, protože eh, role parlamentu eh, v zemích bohatých na suroviny by se měla zlepšovat. A transparentnost je zde velice důležitá. A mohli byste jistě posílit eh, spolupráci s parlamenty v zemích bohatých na suroviny protože transparentnost e, není dostatečná bez e, společenské odpovědnosti e, pokud není možné spochybňovat postupy vlád. To je tedy velice důležité pro roli parlamentu a Evropský parlament by mohl hrát důležitější roli v těchto partnerstvích, aby pomohl eh, těmto zemím, aby si zlepšili znalosti eh, v oblasti transparentnosti. Myslím, že je to skvělý návrh eh, vytvářet partnerství mezi EU a zeměmi bohatými na suroviny, abychom překlenuli tuto propast, tedy tuto asymetrii informací Evropa má velice dlouhou eh, tradici, kdy rozvíjela své znalosti, know-how v těžebním průmyslu. Takže by bylo možné eh, využít jejich znalostí v rámci této spolupráce, tedy snížit asymetrii informací, posílit transformaci O tom jsme již hovořili v souvislosti s dřívější otázkou eh, se vznikem kriminálních eh, činností v souvislosti s těmito obchody a s těžebním průmyslem. Tak základními odrazovými můstky k, můstky k potlačení těchto projevů je právě ta transparentnost a e, jasné obchody. Děkuji, pan profesor. Pan Bučekel e, mě položil dvě otázky, abych na ně velice rád rychle teď reagoval. Za prvé, co se týče e, vlády prezidenta Obamy a toho šetření, toho údajného porušení pravidel obchodování, eh, to souvisí s tím exportem té čisté energie <clears throat> a tak dále. Já nejsem odborník na obchodní otázky, ale dovolte, abych eh, na to reagoval tím, že řeknu něco obecného, co vychází z mého vlastního názoru. Myslím si, že Eh, to, jestli eh, vláda prezidenta Obamy eh, podá skutečně formální stížnost o Světové obchodní organizace, to je věc, která není úplně zatím vyjasněna. Zdá se mi, že podstata tohoto případu vychází z toho, do jaké míry považujeme za závažné ta dvě téma, za závažná ta dvě témata, která s tím souvisejí na čínské straně, jejich argument spočívá v tom, že doznačné míry a ta omezení exportu e, souvisejí se snahami Čína, Číny e, zlepšit e, environmentální Eh, agendu, protože eh, pochopitelně eh, Čína nedodržuje taková pravidla, která vyžadujeme v Evropě a ve Spojených státech. Říkají, že tyto restrikce v podstatě souvisejí právě se zlepšením ekologické situace a tím pádem neporušují pravidla Světové obchodní organizace. <clears throat> Na druhé straně ta, to stanovisko United Steelworkers ve Spojených státech je tedy, eh, ten jejich argument je takový, asi jak důležitá je podpora nebo dotace eh, Číny eh, pro export čisté energie právě v této oblasti omezování dovozu. A <clears throat> to si myslím, že je možná ta důležitější motivace a myslím si, že také mají vlastně eh, silnější argumentaci pro tato jednání eh, za pomoci toho eh, mechanismu, který používá Světový, Světová obchodní organizace. Co se týče té Dodd-Frank legislativy, ti z vás, kteří nevíte, o čem hovořím, toto je takový malý aspekt finanční nové regulace, Eh, která vstoupila v platnost ve Spojených státech eh, v oblasti eh, v této oblasti v současné době americké společnosti musí verifikovat to, že ty minerály, které používají ve svých produktech, nepřicházejí ze, z regionu, kde jsou v současné době otevřené konflikty. To souvisí například s tantalem, Eh, který přichází eh, z Konga. Jinými slovy, eh, jde o to zabránit tomu, aby zdroje <clears throat> a příjmy z tohoto dovozu nepodporovaly právě ty strany, které přiživují konflikty a občanské války. <clears throat> v současné době se snažíme prosadit tato nová pravidla. Podle mého názoru eh, skutečná implementace eh, nastane až po určité době. Většina společností se snaží pochopit, co vlastně je všechno součástí toho jejich, dodávací, eh, toho jejich dodávacího ehm, řetězce, například se může stát, že v některých eh, produktech skutečně se objevují tyto prvky, které jsou z těch konfliktních regionů, eh, ale velice těžké je skutečně určit, eh, a je to případ například Microsoftu a Apple, Apple, že tyto společnosti skutečně nevědí, jaký je ten zdroj jejich minerálu, protože ta vzdálenost mezi tím, tou těžbou a tím finálním výrobkem skutečně je velká. Děkuji mnohokrát. Pan kolega Panatojov požádal, aby mohl ještě učinit nějakou poznámku, takže prosím pěkně. Господин председател, господин butikofer уважаеми Děkuji, pane předsedo, pane butikofere, pane předsedo, vážení referenti dnes jste nás seznámili nejenom se svými obavami z hlediska eh, zabezpečení eh, dodávek eh, zdrojů, ale naznačili jste i některá řešení. A hovořili jste také o mezinárodní spolupráci. A proč to označuji za problém? Já jsem přes 30 let působil v těžebním průmyslu a zastupuji Evropu na, konk- na Mezinárodním kongresu, kongresu o přírodních zdrojích. Jistě jsou tu přírodní zdroje, jsou tu suroviny, ale kolik stojí Evropu, aby si eh, pro svůj průmysl zajistila tyto suroviny? Dovolte, abych k tomu přistupoval spíše praktičtěji. Co můžeme udělat, abychom ušetřili 100 až 120 miliard eur, které vyplácíme různým zemím, abychom si zajistili hladký eh, chod a fungování našeho průmyslu. Tedy za prvé, když se podíváme do dostupnost surovin v Evropě, Musíme si uvědomit, že z ekonomických eh, důvodů se snížil eh, těžební průmysl v Evropě. Došlo k poklesu cen. Eh, současné ceny jsou ale velice vysoké. Asi 10 tisíc dolarů stojí jedna tuna mědi a bude to velice dlouho trvat, než se náš těžební průmysl zase oživí. Přitom vzniká velmi mnoho odpadu. Mnoho odpadů vzniká také při zpracování kovů. A měď, týká se to mědi, e, zlata a kovů, jak tedy snížit vznik odpadů. To vyžaduje e, nové metody, nové technologie. E, můžeme využívat vzájemných eh, zkušeností. Spojené státy jsou velice zkušené a Světová banka by mohla investovat do takovýchto technologií a eh, my bychom mohli uvažovat o jejich využívání. Eh, země bohaté na troje se snaží využít e, e, suroviny e, k obchodu jako výměnu k přístupu k pokrokovým technologiím. A bychom snížili emise skleníkových plynů. Závěrem bych chtěl říci, že tu jsou skvělé příležitosti, jak spolupracovat, protože to jsou nekonečné možnosti eh, recyklace kovů ale spotřeba bude dále stoupat, budeme čelit novým problémům. Domnívám se, že bychom měli hledat správná řešení, která také e, zajistí e, dlouhodobé e, jisté dodávky nejenom surovin, nejenom pro Evropu, i pro USA pro všechny země. Chtěl bych vám velice poděkovat za tuto diskuzi, která byla podle mého názoru velice účinná a velice plodná a důležitá do budoucna. Děkuji. Ano, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, kteří jste zůstali, dovolte, abych velice poděkoval expertům nejenom za návštěvu, ale za jejich chytré argumenty, eh, jak nám eh, z části pomohli, ale z části vlastně Eh, eh, upozornili na tyto problémy. Člověk vlastně opustí sál ještě eh, více znepokojen, protože má stále ještě více argumentů, ale i pochybností. Chtěl bych velice poděkovat také jménem kolegy Bydikoferova, který přispěl k uskutečnění tohoto slyšení bude před námi těžká práce, ale myslím, že jsme se dostali o kousek dále. Za to bych chtěl poděkovat. Končím dopolední jednání, uvidíme se až dnes odpoledne. Děkuji.